Good morning, everybody. Dobrý den. Dovolte mi, abych zahájil náš dnešní workshop. A hned na úvod přejdu do švédštiny, takže pokud potřebujete, nasaďte si sluchátka. Eh, ni je hjärtligt välkomna allihopa till den här seminariet. Takže mi ještě jednou dovolte, abych vás přivítal na tom to semináři, který se týká VFR a té rozhodující fáze, do které zanedlouho vstoupíme. Musíme také připravit naše stanovisko, nebo stanovisko našeho výboru k tomuto k této problematice. Pozvali jsme si proto odborníky, kteří nám toto téma rozeberou. Díky tomu bychom měli získat informace o genderové perspektivě v ekonomických otázkách. Velmi často totiž tato dimenze chybí v ekonomických eh, zprávách, protože tam se Velmi často autoři zaměřují pouze na čísla a statistiky a trendy, ale zapomínají na lidskou dimenzi. Ještě jednou mi tedy dovolte, abych eh, přivítal naše odborníky z nadace Giacomo Fordalini. Tady máme zástupce. Chtěl bych přivítat pana Maroldo, který je ředitelem této nadace. Nejprve tady máme paní Zuber, která je zpravodajkou na našem výboru, která toto téma v krátkosti uvede a potom budeme mít šest prezentací od expertů. Nejprve se to týká ekonomické <clears throat> nezávislosti, potom vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí, základních práv a poslední prezentace se týká vnějších vztahů. Po každé prezentaci budeme eh, mít eh, diskusy, takže se budete moci ptát. Prezentace nemají být příliš eh, dlouhé a doufám, že ani otázky nebudou příliš časově náročnou, náročné. Tolik tedy na úvod a dovolte mi dát slovo paní Zuber, naší zpravodajce. Bom dia a todos. eu vou falar em português. Uh... Dobrý den. Eh, já tady vítám naše pozvané hosty, ale samozřejmě i ostatní kolegy a spolupracovníky. Nejprve chci říci, že jsem zpravodajkou pro toto stanovisko, ale podstatě jsem to podědila po eh, Hildě Figueiredo, která minulý týden eh, parlament opustila, takže já pokračuji v její práci a udělám všechno pro to, abych eh, zohlednila také její příspěvek a hlavní eh, zásady. Naším úkolem je tedy přijmout toto stanovisko, A proto je pro nás tento seminář eh, velmi důležitý, protože se všichni shodujeme na tom, že si potřebujeme vyslechnout experty, aby jejich eh, znalosti ovlivnily obsah našeho stanoviska, které souvisí s eh, víceletým finančním rámcem pro roky 2014 až 2020, protože se na tuto problematiku musíme podívat z pohledu rovnosti pohlaví. Dovolte mi tedy nejprve, abych nastínila ty základní otázky. V tomto okamžiku procházíme těžkou krizí a je naprosto prioritní, aby Evropská unie investovala do, rovno, do rovnosti a do zmocňování eh, občanů a do jejich eh, práv. Myslím, že lepší investice eh, podle nás ani nemůže být. Eh, článek 12 základní smlouvy eh, o Evropské unii říká, že finanční rámec eh, musí být jednomyslně přijmout na radě a mm, tam jsou stanoveny maximální částky v jednotlivých oblastech pro výdaje, které se potom uskutečňují a je potřeba potom Eh, přejmout následná opatření, aby tento celkový globální rozpočet eh, se držel těch maximálních částek. V článku 8 se potom říká, cituji, při provádění svých úkolů musí mít Unie jako vždy na paměti rovnost mezi muži a ženami. a o to se opíráme v našem stanovisku. Musím také asi na úvod říct, že zatím je to čistě pracovní verze. Mně je úplně jasné, že komise eh, bude požadovat flexibilní použití eh, těchto zásad v tom víceletém finančním rámci což je zajímavá věc, protože ty prostředky nejsou vyčleněvány na konkrétní účely v tomto rámci, na nějaké konkrétní projekty. Přestože by to podle mě bylo tak mnohem lepší, ale z toho vyplývá naše klíčová myšlenka, že existují různé horizontální iniciativy, ale Eh, v tomto okamžiku není možné přičlenovat jednotlivým účelům konkrétní částky. Existují určité horizontální linie a cíle, ale já si myslím, že je potřeba eh, na konkrétní cíle vyčlenovat konkrétní prostředky. Například DAFNE, anebo program Progress. tady eh, je snaha o škrty a já si myslím, že musíme požadovat udržení eh, těchto prostředků, protože eh, až dosud se v tom návrhu finančního rámce vůbec nezohledňuje, jak důležitá je rovnost mezi pohlavími. A proto potřebujeme přijít skutečně konkrétními opatřeními pro to, aby ty prostředky, které by mohly být dispozici na tyto účely, byly skutečně využity. A potom je potřeba se zaměřit hlavně na každoroční rozpočtové postupy, tak abychom tady prosadili genderovou dimenzi. Otázka rovnosti a práv eh, žen by měla být eh, podstatnou součástí každé evropské politiky a z mého pohledu je eh, potom evidentní, že na tyto účely musí být k dispozici finance. Samozřejmě, že Všichni víme, že existují problémy s financováním také eh, u Institutu pro rovnost pohlaví. A my musíme požadovat, aby povinně Evropská komise vyčlenila prostředky v těchto rozpočtových kategoriích, aby existovaly konkrétní finanční nástroje na plnění těchto povinnosti. Tyto prostředky na práva žen a na rovnost mezi pohlavími musí být prokazatelné, aby to nebyly nějaké hypotetické prostředky, ale aby eh, nám komise skutečně řekla, kde ty prostředky jsou. Potom bych se chtěla zmínit o nevládních organizacích a jejich projektech. Právě v této oblasti spoustu práce odvá, odvádějí ženské organizace a nevládní organizace. A i těm bychom měli zajistit přísun prostředků. Samozřejmě to může pocházet z různých obálek, možná menší částky, možná spolufinancování a tak dále. ale musí se to odvíjet od kvality předkládaných projektů. Jde o to, aby ty organizace, které působí v terénu, měly jistotu financování. A těch prostředků musí být dostatek, aby tyto organizace mohli fungovat každodenně a měli přísun eh, financí, takže potřeba proto vyhradit určité kapacity. A na závěr chci říci, že základní obavou, nebo největší obavou, kterou máme v tomto procesu, je to, že komise bude opakovat některé minulé chyby, protože komise neustále mluví o racionalizaci, o úsporách, o škrtech, ale to není možné. Nemůžeme jenom říkat, že musíme racionalizovat a hledat úspory a potom nebudou prostředky na některé základní účely. A moje největší obava je, že to v tom rozpočtu není dostatečně konkrétní. A zejména, když slyším o flexibilitě, tak z, eh, z toho mám velké obavy. Direitos fundamentais e cidadania. E há que definir o montante mínimo de financiamento. Takže musíme definovat konkrétní cíle v oblasti eh, rovnosti pohlaví a potom proto hledat konkrétní částky. Já už jsem se o tom Eh, zmiňovala, že určité eh, programy musí mít jistotu financování, jako je DAFNE, například eh, tady jsou to projekty na boj proti násilí na ženách, potom jde o zajištění prostředků pro regionální fondy, pro sociální fond. Protože i ty musí plnit úkoly v oblasti rovnosti pohlaví. Opravdu se teď nacházíme v klíčovém časovém okamžiku a my musíme udělat všechno pro to, abychom eh, zajistili dostupnost prostředků na všechny tyto cíle. A samozřejmě mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Myslím, že postoj komise je možné charakterizovat tak, že není příliš nadšená se směřování tohoto dokumentu. Komise toho názoru je cíle v oblasti rovnosti pohlaví jsou zajištěny obecným rámcem evropských politik. A že tomu také i v případě toho víceletého finančního rámce. My jsme ale přesvědčeni o tom, že pokud chceme podpořit práva žen, tak ty obecné věci nestačí. A je potřeba se zaměřit na konkrétní cíle a konkrétní eh, finanční nástroje. Tolik ode mě na úvod. A jsem přesvědčena, že tento seminář přijde s mnohými dobrými nápady a myšlenkami a že se to projeví ještě na kvalitě tohoto dokumentu. Děkuji vám, paní Zuber. A hned přejdeme k následujícím bodům na našem programu a jako první chci dát slovo paní Betios Sieny, která nám popíše metodu v oblasti genderového rozpočtování. Okay. Hello everybody. Uh... Dobrý den. Mým, eh, já mám dva úkoly eh, dnes dopoledne. Nejprve chci stručně nastínit metodologii. ze které vychází těch pět následujících prezentací ke konkrétním tématům. A každá eh, z těch prezentací se zaměřuje na jeden z aspektů, který působí v rámci genderového rozpočtování. Centrové rozpočtování je velmi, působ, půs, velmi silným nástrojem a hned na začátek bych chtěla říct, že se to odvíjí nejenom od kvality analýzy, ale také od kvality dostupných informací. Takže no moje hlavní eh, sdělení v tomto metrologickém úvodu je to, že je důležité, aby nejenom tento proces fungoval, ale, ale abychom si uvědomili, že k tomu potřebujeme určité žádoucí informace a z těch potom musí vyplývat eh, důkladná analýza. Genderové rozpočtování je konkrétní aplikace genderového mainstreamingu na rozpočet a obecně za to eh, to můžeme vnímat jako tři kroky. V prvním kroku analyzujete cíle, které, který chcete dosáhnout. Za druhé, musíte identifikovat jak je možné za použití konkrétních finančních částek těchto cílů dosáhnout a poté a musíte stanovit zásady pro předělování těch prostředků a za třetí musíte využít výsledky této analýzy a pokusit se rozpočet příslušným způsobem změnit. To je ale ten eh, globální pohled na věc. My nemáme úplně ty eh, žádoucí informace, ale pokusili jsme se aspoň zhruba něco podobného vypracovat. Víme, že Evropský parlament za přispění tohoto výboru dohlíží na dodržování zásad rovnosti mezi pohlavími a snaží se zohlednit tento aspekt při přijímání eh, legislativy a hlavních eh, programů na financování. A teď se dostávám k metrologii těch pěti prezentací, které si tady vyslechneme. A o co se všechny snaží vzhledem k omezením, eh, které jsme museli přijmout. Nejprve a to souvisí eh, s podstatou genderového mainstreamingu jsme snažili formulovat eh, genderové cíle, to jak explicitní i ty implicitní v tomto rozpočtovém dokumentu. Dále jsme se snažili identifikovat eh, konkrétně, kolik je na to potřeba peněz. A dále to, jestli je, eh, jsou dostatečně učené pro to, aby něco změnili v oblasti rovnosti pohlaví. Takové byly ty naše obecné zásady a teď se podívejme, do jaké míry se nám to eh, podařilo. Jedno omezení, které bych chtěla zdůraznit na, na začátku a které se musíme uvědomovat, je to, že například, když eh, se dostaneme na úroveň konkrétních částek, tak například tak eh, se tam dostaneme k údajům, které například jdou na Eh, oblast eh, ekonomické nezávislosti z Evropského sociálního fondu, nebo které jdou z jiných na eh, zajištění těchto cílů. Nicméně tam není to podrobné, ten podrobný rozbor a v podstatě člověk musí hodně hádat. Protože možná, že máme jenom tu celkovou částku a potom eh, je potřeba eh, se zamyslet nad tím, jestli eh, lze nějakou, provést nějakou účinnou změnu v té oblasti. A stejně tak jsou velmi roztříštěné informace o tom, jaké bylo čerpání prostředků na tyto účely v minulém období. Takže celý tento proces je komplikovaný tím, že provádění rozpočtu je často v rukou členských zemích a velmi těžko se hledají informace o tom, na co přesně ty prostředky šly. Což znamená, že informace, pokud bez existují, jsou velmi rozptýlené a ex ante se těžko odhaduje, na co šly konkrétní částky, i když je známe. To jsou naše omezení a e, v rámci těchto omezení e, jsou, e, byly připraveny i ty následující prezentace. Snažili jsme se odpovědět na následující otázky, tedy kdo by měl mít prospěch z takové politiky, kolik by na to něm přiděleno a jaký by měl být potenciální genderový dopad Takže v rámci těch pěti prezentací jsme se pokusili o analýzu možného dopadu s výjimkou eh, vnějších vztahů. Tady to nejde, protože například jde o zohlednění dopadu peněz, které Evropská unie dává partnerům v zahraničí na zlepšení například situace žen. A OECD eh, také eh, si nechala vyrobit studii zkoumající genderový obsah té celkové částky, které jdou na tento účel. Vzhledem k této studii máme určitou představu o tom, eh, jaké eh, by mohlo být to ex ante hodnocení. Ale to je pouze v tomto jednom případě. U těch ostatních oblastí je to těžké eh, vyhodnotit. Takže my upozorněme na ty oblasti, kde by tento výbor mohl dosáhnout eh, nějaké změny a zlepšení. Takže naše prezentace se týkají ekonomické nezávislosti, vzdělávání, vnějších vztahů, základních práv, eh, zdraví a životního prostředí. Strukturu už jsem vám popsala. Prvním krokem eh, v každé analýze je kdo, druhým krokem je kolik a třetí je co tedy, jaký bude potenciální dopad na genderovou oblast. Takže, jak už jsem říkala, první krok je kontextová analýza. Je to analýza ex ante. A lze to provést několikrým způsobem. stojí za to si udělat aspoň základní představu o základních rozdílech, které panují mezi muži a ženami. A jaký by měl být očekávaný dopad na konkrétní politiku. A jako příklad eh, bych zase mohla uvést něco z oblasti ekonomické nezávislosti. Tady jde o odbornou přípravu a můžete mít prostředky, Eh, dát na tyto účely. Takže potřeba se zeptat ex ante, jaký bude očekávaný dopad eh, konkrétní částky na eh, odbornou přípravu v oblasti rovnost ekonomické nezávislosti. A tady v minulosti jedno takové hodnocení vzniklo, to bylo trochu problematické, protože to hodnocení dospělo k závěru, že prostředky eh, ze strukturálních fondů posílili segregaci mezi pohlavími spíše, než aby je odstranili. A to je jedna z těch oblastí, kdy je potřeba napravit um, zaměření mm, těchto opatření a opravit eh, to, na jaké účely jsou ty prostředky vynakládány ve členských zemích. Nevím, do jaké míry to eh, tehdy bylo úspěšné, ale já si myslím, že to je právě konkrétně to, co my potřebujeme. Dalším eh, krokem eh, v této analýze je, jsou pravidla, takže na základě těchto cílů se snažíte projít příslušné dokumenty a podívat se na ty rozpočtové alokace, jestli tomu odpovídají tomu vašemu seznamu žádoucích cílů. A třetí krok. Jak už jsem eh, říkala, je celkové hodnocení těch předešlých plnění předešlých cílů v tom minulém období. A hlavním cílem této fáze procesu je odpovědět na otázku, kolik peněz jde na jaké účely. Já zase se můžu zmínit o ekonomické nezávislosti. Tady se můžeme ptát, kolik peněz šlo na EGAF, což je speciální malý eh, fond EU, který financuje například podporu eh, migrujících pracovníků, kteří eh, musí eh, změnit své, eh, své pracoviště v důsledku globalizace. A dovedete si asi představit, že v době krize ten eh, je tento fond velmi využívaný, ale hlavně ho využívají asi muži, kteří se nacházejí v obtížné ekonomické situaci. Je to fond, který je určen na to, aby pomohl eh, pracovníkům najít eh, znovu pracovní místo a který může dávat eh, přednost zaměstnáním pro muže. A to je potřeba si uvědomit, že určité fondy mají určité cíle, které mohou mít vliv na rovnost při přidělování prostředků. Třetí a závěrečný krok je dopad, který je možný očekávat u těchto vynaložených prostředků. této oblasti nám chybí nejvíce informací, protože ta podrobná struktura rozpočtu ještě není známa. A také systematicky chybí eh, poznatky o dopadu eh, vynaložených prostředků, kterých rozhoduje tento parlament. Tack så mycket för det och... Eh, Děkuji vám. A nyní se obracím na vás. Máte prosím otázky či nějaké poznámky? Paní Klas? Děkuji. Já bych se dnes ráda něco naučila. Genderové rozpočtování eh, pro mě osobně má celou řadu otazníků. Paní profesorko, vy jste říkala, že je potřeba si nejprve stanovit cíle, takže mám jednoduchou otázku, jestli je možné u každého cíle jednoduše definovat, jestli je určen ve prospěch mužů nebo žen. Lze to vůbec oddělovat? Eh, Vezmeme si všechny otázky na jednou a vy pak odpovíte také v jednom bloku. Tady prosím paní Nedelčeva. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych ráda položila nějaké otázky ehm, k té části hospodářská nezávislost. Chtěla bych eh, poděkovat ehm, řečnici za velice zajímavé a relevantní vystoupení. Chtěla bych upozornit na to, že v závěrech vaší zprávy vidíme velmi dobře, že ty částky v rozpočtu na léta 14 až 20 se zvyšují oproti předchozím období o 6,2%. Toto zvýšení ovšem neznamená eh, proporční eh, zvýšení ve všech těch akcích, které jsou určeny na zlepšení rovnosti mužů a žen. I přesto, že se rozpočet stále eh, zvyšuje, eh, přesto ty sumy, které jsou věnovány na rovnost pohlaví, se snižují. Je tady také samozřejmě otázka eh, globalizace. Vy v té analýze jdete ještě trochu dále a říkáte, že distribuce částek pro, eh, pro, probíhá tak, že vlastně zvýhodňuje muže oproti ženám. Říkáte, že to je třeba kompenzovat tím, že se budou cíle ESF eh, reorientovat a že se budou více zaměřovat na rovnost mezi pohlavími, tím se věci vyrovnají. A teď tři otázky, které vám kladu. První otázka. Domníváte se, že kdyby takové akce se eh, Evropského sociálního fondu se takto přeměnili, že by to bylo eh, účinnější než akce ve prospěch obou pohlaví, rovnosti obou pohlaví eh, v těchto nástrojích. A pak mám ještě asi dvě otázky, které by bylo lepší položit Evropské komisi, ale já myslím, že eh, my tady máme možnost i vlastně takto zprostředkovaně ty otázky klást. A to je tedy eh, otázka, zda je dobré to provádět v rámci eh, komise či v jiných aspektech a tady si kladu tuto otázku. Nebylo by dobré v rámci Eh, nástroje jako ESF nebo Globalizační fond, stanovit si konkrétní cíle, které jdou tímto směrem. A pak mám ještě jednu otázku. A ta otázka tedy vlastně je na všechny autory této studie. Kladu si otázku, proč tam není určitá část výzkumu, která se věnuje eh, akcím, které se věnují eh, programům justice, kde jsou také prostředky v rámci rozpočtu 2014 až 2020. Děkuji vám předem. Chtěli by ještě někteří další uh, účastníci položit otázku? Nikoli? No, prosím. Dobrý den, jsem Natalie Durs eh, z New Women for Europe. My jsme asociace, eh, která existuje v 19 zemích EU a máme 700 tisíce členů asociace pracují na různých eh, eh, aspektech, které se týkají žen. A chtěla bych vědět, zda eh, máme možnost, zda máme přístup k určitým financím od komise. My opravdu zpracováváme velice důležitá témata pro ženy i děti. Děkuji. A nyní dám opět slovo paní Betio, aby mohla odpovědět. Chtěl bych vám ale říci, že tady hovoříme pouze o té úvodní části, o hospodářské nezávislosti budeme mluvit až za chvíli. Bylo by tedy asi lepší ty otázky nějak strukturovat podle témat. Ale vidím, že tady je ještě jedna žádost o slovo. Děkuji vám za toto vystoupení. Jmenuji se Grace Atard a jsem předsedkyní eh, Rady žen na Maltě. my také zastupujeme Evropský hospodářský a sociální výbor, kde jsou soustředěny zaměstnavatele, odbory a také nevládní organizace. Paní Betio řekla, že musíme být opatrní, aby opatření a projekty nevytvářely ještě větší segregaci. A já s vámi souhlasím. Možná by bylo dobré ještě trochu dále vysvětlit, jak zajistit to, že když se používají finanční prostředky, například používáme finanční prostředky eh, pro rovnováhu mezi osobním životem a prací, jak můžeme zajistit už v samotných návrzích eh, různých projektů, že nezvyšujeme zátěž eh, na ženách, pro ženy. Eh, jak máme jistotu, že to budou dobře vyvážené projekty? A myslím, že je také důležité Zvažujeme, že je eh, třeba eh, něco udělat, když dochází k částečnému pracovnímu úvazku, eh, který je vynucen a nikoli dobrovolně přijat. Máme některé další otázky, ale myslím, že každé posouzení dopadu a každé posouzení situace musí brát v úvahu to, co vy jste, vysou... to, co vy jste vysvětlila, a to ve velice praktickém slova smyslu. Děkuji. A nyní prosím paní Betio odpoví na otázky. Ale eh, možná bychom i mohli eh, počkat, až bude eh, další vystoupení a tam teprve odpovědět otázku, která se týká ekonomické nezávislosti. Ano, děkuji. Já myslím, že tady jsem trošku eh, já způsobila to zmatení, protože já jsem hovořila o, hospodářské nezávislosti a zmínila jsem to už v tom prvním vystoupení. Eh, ano, většina otázek, já jsem si je zapsala, a eh, můžu v podstatě tyto otázky eh, zodpovědět až v pozdější fáze. Na většinu z nich je možné hm, odpovědět až probereme tu pasáž týkající se hospodářské nezávislosti, samostatnosti. Některé eh, nicméně jsou i obecné otázky. A sice, zda můžeme dělat rozdíl mezi různými cíly. Já bych tady mohla dát velice ehm, konkrétní příklady a později o tom ostatně budu hovořit podrobněji. 75 cílů v oblasti zaměstnanosti to je, pardon, 75% zaměstnanost, eh, to je velice jasný cíl. bylo rozhodnuto, že se nebude rozlišovat mezi muži i ženami. To může mít své dobré i své špatné dopady. Problém je, že i když eh, budeme trvat na tomto rozhodnutí 75 eh, zaměstnanosti jakožto cíl do roku 2020, musíme si uvědomit, že v případě žen začínáme od 57 nebo vycházíme eh, u mužů je to 58, u mužů je to 70 to je obrovský rozdíl mezi 57 až 58 a 70 eh, procenty. a tady by se rozhodně měl rozlišovat nikoli ten cíl sám o sobě, ale rozlišovat alespoň proces, jakým dosáhneme stejného cíle, abychom si to konkretizovali u mužů a žen. Jinak naše politika prostě nebude eh, zdravě formulována z hlediska rovnosti pohlaví, když je mezi nimi tak obrovský rozdíl v současné situaci. No, s tím se můžeme vrátit eh, již k otázce druhého vystoupení, což je eh, ekonomická samostatnost. Hned si najdu diapozitivy. Now, um, uh, I mean, let me... Co se týče ekonomické nezávislosti, tak si myslím, že bychom měli začít jaksi od eh, základu. Někdy je důležité ujasnit si ty nejdůležitější věci. Takže co to je vlastně, co se vlastně míní tou ekonomickou nezávislostí? Je pravda, že to je takový obecnější pojem, ale je důležité zdůraznit, že zcela jistě to zahrnuje placenou práci, ale zároveň se tam vlastně započítává i neplacená práce, anebo také různé příjmy, které, jsou, které plynou z jiných věcí, než je pouze práce. Eh, ve společnosti, která je tržní společností, eh, tak zde ekonomická nezávislost eh, tvoří nejenom ekonomickou svobodu, ale také se podílí na takovém neviditelném rozvrstvení moci uvnitř rodiny, což samozřejmě může vést k různým konfliktům. Otázkou je, proč se tím nyní chceme zabývat, proč je to tak důležité a proč je ekonomická nezávislost tak důležitá v současné době pro ženy. Za prvé je důležité si uvědomit, že to je důležité pro celou Evropu, protože prostřednictvím ekonomické nezávislosti žen se nám může podařit dosáhnout takových hospodářských cílů, kterých chce dosáhnout celá Evropská unie. Týká se to prosperity. Můžeme to říct eh, zcela jednoduše. Pokud se nezlepší míra zaměstnanosti žen, tak má celá Evropská unie mnohem menší šanci k tomu, že se vrátí k prosperitě. Mm, díky bohu, toto je taková obecná pravda, kterou všichni akceptují. Za druhé, je zde určité nebezpečí toho, že všechny ty úspěchy, kterých se nám podařilo dosáhnout v minulých desetiletích, se nyní kvůli krizi zhroutí. Je tedy e, důležité, abychom nepovažovali boj za rovnost mužů a žen za jakýsi luxus, za něco, co vlastně nemusíme, co je, co je nadbytečné, protože rovnost mužů a žen je naprosto zásadní pro podporu růst, e, růstu Evropy. Hmm, pokusila jsem se vypracovat graf který přináší syntézu toho, jak vypadá ekonomická nezávislost v Evropě a že co se týče žen, tak je to stále ještě věc, která se musí řešit. Každý sloupec představuje situaci v jedné zemi. Je tam tedy 27 sloupcových grafů. První je Malta, a na konci je Slovensko. Ostatní země tedy jsou v různém pořadí mezi nimi. E, v každé té zemi je celková, e, celkový, vlastně celková e, délka toho grafu 100%. A pak je to rozlešeno, rozlišeno na to, kdo má z partnerů příjmy. To znamená, týká se to tedy partnerských dvojic. Celkový příjem toho páru byl vlastně rozdělen a máme zde různé typologie v jednotlivých zemích. Podívejme se například na Slovensko. Podívejme se prosím na Slovensko, já vám to vysvětlím na příkladu Slovenska a pak pochopíte i ty ostatní. Vidíme zde tmavě modrou část toho sloupcového grafu. Je to tato, tento malý segment. Ve Slovensku je velice nízké procento žen, které jsou zcela bez příjmu. Dále světle modrá část sloupcového grafu ta je větší. Světle modrá barva odpovídá počtu žen, které mají větší příjmy než muži. Dále je zde šedá barva. To jsou páry, kde v podstatě oba partneři mají zhruba stejné příjmy. Pak je tam červená barva. To je podíl párů, v nichž žena vydělává více peněz než muž a pak je tam barva taková tmavě červená nebo hnědá, která odpovídá počtu eh, párů, v nichž je žena živitelkou rodiny, kde ten muž vlastně nemá žádné příjmy. Nyní se vlastně vidíme vlastně, že je zde určitá trajektorie, kde vlastně žena vydělává více, více, pardon, čím, čím více dostáváme v tom sloupcovém grafu směrem nahoru, tak ta žena vydělává víc a naopak. Účelem tohoto grafu je ukázat míru rozdílů eh, v možnostech podílet se na, eh, tom, na těch příjmech pro domácnost. Například pokud se podíváme na Maltu, tak vidíme, že ta největší, ten největší segment odpovídá ženám, které nemají vlastně, nebo rodinám, v nich ženy vůbec nemají žádný příjem, tam je to asi 60%, zatímco ve Slovensku je to pouze méně než 20%. Ten graf chce v kostce ukázat to, že v každé zemi je ta situace naprosto odlišná, že jsou zde stále ještě velké rozdíly. A také chceme ukázat, že jsou rodiny, kde vlastně jsou dva živitele nebo kde oba partneři mají příjmy. Pak jsou určité země, kde muž je hlavním živitelem. Pak je zde také skupina zemí, kde je hlavní živitelkou rodina, těchto zemí je ale velice málo a tak dále. Takže máme zde určitou typologii. Ukazují se zde tři hlavní rozdíly, které musíme v rámci otázky ekonomické nezávislosti řešit. Za prvé je zde nerovnost v míře zaměstnanosti, za druhé rozdíly e, v platech a všechny tyto tři rozdíly se odráží zde v této tabulce. Ten graf eh, nám ukazuje, že zde ještě musíme udělat hodně práce a že mezi jednotlivými zeměmi jsou výrazné rozdíly. Pokud bychom se podívali na eh, podrobnosti této otázky, tak můžeme říci, že eh, jsme tedy identifikovali některé cíle, které se týkají genderové oblasti a máme zde určitý ten seznam těch cílů. My jsme se potom pokusili vystopovat zpětně tyto hlavní cíle v, v programech Evropské unie, které se právě týkají ekonomické nezávislosti. Zejména je to tedy strategie eh, pro EU 2020, dále strategie pro rovnost žen a mužů. Poté, co jsme se pokusili nalézt ty cíle v těchto programech, tak jsme ještě se podívali na to, jak se tyto cíle promítají do konkrétních finančních nástrojů, které se věnují plnění cílů nebo které provádějí cíle programu, jako je eh, strategie 2020 a snažili jsme se zjistit, kolik prostředků plynulo na konkrétní cíle v jednotlivých finančních nástrojích. Už jsme ty finanční nástroje zmínili. Ten nejdůležitější je, e, jsou ty strukturální fondy, pak je zde Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, o něm už jsem také hovořila. Je to, zejm, je to fond, který zejména eh, pomáhá pra, pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. A pak zde máme například Evropský sociální fond, eh, soudržní, eh, pardon, fond soudržnosti a tak dále. Asi chápete, že to bylo velice složité. Připravila jsem tabulku a popíšu vám jednotlivé části. Tato tabulka chce osvětlit složitost toho, jak je možné nalézt přítomnost těch obecných cílů pro rovnost mužů a žen v konkrétních programech. Situace se ještě komplikuje tím, že rovnost pohlaví se, nebo ta, ta otázka rovnosti pohlaví se oficiálně má promítat do všech oblastí politik. Nicméně, pokud se potom na to podíváme podrobněji, tak je to velice složité zjistit. A velice často je dost obtížné říci, zda ty konkrétní programy opravdu podporují rovnost mužů a žen a jakým způsobem. Mluvám se, mám trošku technické problémy. Čili podle té tabulky například jedním z takových cílů je snížit rozdíly v eh, zaměstnanosti mužů a žen. Už jsem hovořila o tom, že celková míra zaměstnanosti žen celkově eh, žen v produktivním věku je asi mezi 57 až 58 procenty. To je takový nejnovější údaj zatímco u mužů je to okolo 70%. To znamená, jedním z takových cílů je najít eh, eh, nebo odstranit tento velký rozdíl. Otázkou je, zda strategie 2020 stanoví nějaký konkrétní cíl. V této strategii nalezneme, Eh, formulovaný cíl 75% zaměstnanost pro ženy a muže. Možná si myslíte, že je to docela optimistické. Pokud vezmeme v úvahu, že muži jsou zaměstnáni ze 70%, takže pro muže by to bylo asi docela jednoduché. Ovšem otázkou je, zda to tak bude lehké i u žen. A vzhledem k tomu, pokud si vezmeme také v úvahu ty informace, které jste viděli v těch předchozích eh, snímcích. To znamená, že ten cíl zní velice dobře, ale pokud eh, ho rozebereme podrobněji, tak se to jeví obtížnější. Další takovým příkladem je aktivní stárnutí. Jedním z takových faktů v oblasti zaměstnanosti a žen je to, že Ženy mají eh, ve stáří nižší příjmy. Jedním z cílů nebo obecným cílů je vyřešit problémy, kterým čelí eh, ženy ve vyšším věku a týká se to také přístupu k zaměstnání. Strategie 2020 hovoří o programu aktivního stárnutí, ale vůbec už neodkazuje na genderové otázky. To znamená, že u aktivního stárnutí jsou rozdíly mezi muži a ženami, eh, co se týče věku, co se týče třeba zdraví a tak dále. A je důležité to všechno brát v úvahu, pokud chceme, aby ty programy byly účinné. To jsem tady uvedla na ilustraci proč se domnívám, že je důležité podívat se na tyto programy podrobněji. Nyní se podíváme na finance. Hovoříme zde o poměrně velkých částkách. Čísla, která zde uvádím, jsou celková čísla. My z nich těžko odhadneme, jak budou nakonec eh, ty prostředky rozděleny do jednotlivých programů a do jednotlivých strategií, třeba v rámci strategie 2020, kolik poplyne do jednotlivých programů. Jaký to bude mít dopad? Ta čísla vypadají obecně velice dobře, protože například celkový rozpočet třeba pro evropské strukturální fondy byl navýšen Evropský strukturální fond eh, vlastně představuje poměrně vysokou částku. Mě spíše zajímají, jak to bude s těmi konkrétními malými programy, protože právě ty malé programy jsou většinou cílenější, mohou být zacílenější na, problé- na problémy žen. Dobrou zprávou je to, že tento fond byl navýšen. Výpočet, který vidíte na tomto snímku, už eh, vychází z reálných čísel, bere v úvahu inflaci a všechna ta porovnání, která jsou zde, vyplývají z reálných čísel, bereme v úvahu paritu kupní síly a tak dále. Čili došlo k navýšení a celkový rozpočet který pak eh, poplyne do otázek ekonomické nezávislosti, činí 90,7 miliard eur, což zhruba odpovídá asi 9% celké částky, kterou navrhovala komise. A odpovídá, odpovídá to zhruba 27% celkové částky pro politiku soudržnosti. Takže hovoříme zde o velkých částkách. Jak vidíte, došlo k nárůstu asi o 7%, zatímco politika soudržnosti narostla asi o 5,6%. Otázkou však zůstává, zdali je to dobrá zpráva i pro oblast genderu. My zatím tady známe pouze ty celkové částky a musíme se postarat o to, aby ty prostředky byly dobře přiděleny, aby plynuli tam, kam mají. A to je právě naše úloha, abychom se o to postarali. Existují důvody pro to, abychom byli velice obezřetní a abychom ještě zlepšili monitorování oblasti eh, rovnosti mužů a žen. Existují určité studie, které říkají, že pokud, že, že celkově se snížilo zaměření na otázky genderu v rámci víceletého finančního rámce. Fondy Prostředky, které byly určeny na konkrétní genderové cíle, se v rámci Evropského sociálního fondu snížily. To znamená, že to je věc, která, které musíme věnovat pozornost. To znamená, že dochází zde k určitému obecnému navyšování prostředků. Nicméně na druhé straně prostředky, které plynou do těch konkrétních genderových programů, se snižují a i ten zájem o ty genderové otázky se snižuje. Víceletý finanční rámec uh, už se tolik nezaměřuje na přímou zaměstnanost a nesnaží se řešit třeba překážky, kterým čelí ženy. Týká se to zabezpečení péče o rodinné příslušníky a tak dále. Musíme zdůraznit skutečnost, že musíme tuto oblast pozorně sledovat a potřebujeme také lepší monitorovací postupy, abychom zaručili to, že ty prostředky budou v, dobec, v budoucnu dobře přidělovány. Otázkou je, proč je to všechno tak důležité. Hovořila jsem o tom, že částky na tuto oblast jsou vysoké, Většinou zde většinou všechny tyto prostředky nakonec rozdělují členské státy, protože zde máme zásadu subsidiarity. My bychom měli působit eh, jaksi symbolicky. Pokud třeba strukturální fondy budou klást důraz na programy které zdůrazňují rovnost mužů a žen, tak to bude potom určitý příklad i pro členské státy, aby i členské státy věnovaly této otázce pozornost. A proto musíme dů, klást důraz na to, jakým způsobem budou přidělovány prostředky v této oblasti. Dále si musíme být také vědomi toho, že dochází e, k tomu odklonu od těch obecných e, cílů genderové politiky a že čím, eh, když dochází eh, k delegování pravomocí na nižší úrovně, tak postupně se ty cíle ještě více zobecňují a stírají. Už se dostávám k závěru. V podstatě shrnu to, co už jsem říkala. Co se týče nebo v době, kdy panuje taková krize jako dnes, tak je důležité zdůrazňovat to, že rovnost mužů a žen musíme podporovat a že to pomůže obnovit růst. Nesmíme vůbec, pokud si někdo myslí, že otázky rovnosti mužů a žen je něco zbytečného, něco nadbytečného, že to nemusíme řešit, tak to je naprosto Eh, tak to je přístup, který vlastně vůbec jste, eh, není na místě. Čili doufám, že v budoucnu budou ty prostředky přidělovány účelně. Děkuji. Uh, I will now give the floor. Děkuji, říká předseda, děkuji za vaši prezentaci a nyní již otevírám diskusi. Nejprve mají slovo poslankyně poslanci a pokud bude ještě uh, čas, tak se mohou ptát i ostatní přítomní. Paní Janoka Dakis, prosím. I... Mám ještě... Mám pak zodpovědět i otázky, které padly předtím? Předseda... Možná by bylo dobré, kdybyste mohla nyní zodpovědět otázky, které padnou nyní, které zazněly předtím. Děkuji, paní poslankyně. Velice děkuji za vaši prezentaci. Byla zajímavá. Mně se velice líbil ten váš graf. Zajímalo by mě, jestli třeba mm, také znáte eh, informace, které se týkají eh, míry rozvodovosti v těchto zemích. Tato třeba může nějak souviset. Když jste prováděli analýzu a vybírali jste vzorek, brali jste také v úvahu věk žen? Protože samozřejmě v životě ženy jsou různé fáze, je tam také fáze, kdy žena vlastně ani nemůže už mít žádné příjmy. Pak jste také hovořila o aktivním stárnutí. Mě zajímá, proč je tam tak důležitý genderový pohled. Já chápu, že tam je důležitý eh, ten genderový pohled eh, v době, kdy jsou lidé mladí, ale já si myslím, že když člověk překročí šedesátku, tak ať už jste muž nebo žena, tak eh, máte zhruba podobné problémy. Myslím si, že v tom vyšším věku už je to vlastně podobné. Takže mě zajímá, proč je to důležité i v tom vyšším věku, ta genderová perspektiva. Děkuji, paní Grube. Um, é com alguma preocupação que percebo que. Já Capo. Eh, tyto aspekty, ty obavy eh, z našeho dokumentu odpovídají i mm, obavám vyjádřeným naší odbornicí. A mám otázku. A nevím, <coughs> budete-li moci eh, odpovědět, zda na toto máte údaje, aby vůbec bylo možné na mou otázku odpovědět. Zkusím to říci. Jasně, je to spíš otázka ze zvědavosti, ale myslím, že to je důležité v, těchto, v tomto období hospodářské krize. Mám na mysli teď tu tabulku, kterou jste ukázala o příjmech. Když eh, vidíme, eh, jaké ženy mají eh, příjmy a jaké jsou ukazatele, které umožní v různých zemích zjistit, z jakého důvodu ty ženy, které příjmy nemají, tedy jsou, proč jsou bez příjmu? Jaké ukazatele to ukazuje? Je to proto, že jsou nezaměstnané? Nebo je to proto, že se prostě takto rozdělily úlohy v rodinném životě, prostě eh, ženy zůstaly v domácnosti z kulturních důvodů. Eh, jsou rozdíly mezi zeměmi hm, v této věci? Hlásí se někdo další? Ne? Tak v tom případě dávám slovo naší řečnici. A můžete odpovědět i ty předchozí otázky, co se ptala paní Nedelčeva například už v předchozím kole. Já začnu v pořadí, jak byly otázky položeny. Eh, oba, obě série otázek se tady vlastně eh, týkají eh, toho obrázku, kde já jsem vysvětla jen polovinu věcí, které jsem vlastně všechny mohla říci. Na, v té tabulce, kterou jsem ukázala, šlo o páry ve věku produktivním. To znamená, že tady ten věkový faktor je zohledněn, není do toho zahrnut úplně kdokoliv. Druhá otázka, to byla vaše první otázka, tak tedy odpovídám, že ano, že ten věk byl zohledněn a uh, nejsou tam zahrnuti příliš mladí lidé nebo naopak eh, lidé v důchodovém věku. Druhá otázka, ta byla podstatnější, protože se týkala eh, aktivního stárnutí. Aktivní stárnutí záleží na, to, na tom, z které země pocházíte ženy, kterým je, te, pardon, ženy i muži, kterým je 50 až 60 let, se starají často i o děti, o své vnuky. A v některých zemích se musí dokonce starat i o ještě tu starší generaci. Uvedu eh, příklad. Eh, v mnoha zemích se posouvá věk odchodu do důchodu, což je jistě správné i z hlediska hospodářské nezávislosti. Ale musíme stále zohledňovat situaci konkrétních zemí, protože vlastně eh, Odebíráte, odebíráte i peníze, které se týkají péče o staré občany. Vyžaduje to, a jak bych to řekla, Vyžadujete určité pečovatelské programy a musíte si uvědomit, že když eh, v takovýchto zemích budete chtít eh, od více žen, aby byly v pracovním procesu, aby byly zaměstnané, pak eh, je třeba nějakým způsobem jim pomoci v péči o starší členy rodiny. Můžete říci, že se to týká celé situace, ale vlastně tady často je právě aspekt i nezaměstnanosti. Můžeme si klást otázku, do jaké míry eh, zaměstnanost je spojena eh, právě s potřebou eh, péče v dané rodině. A jsou tady i další okolnosti, které jsou spojeny se zdravotním stavem, ale ty už jsou méně závažné. Druhá otázka. Ano, máme stejnou obavu. Ale řekněme, že dobré je to, že jsou to obavy, kterými se zabýváme. E, stále ještě tady je určitý prostor, e, kdy o to můžeme usilovat a to je to dobré, to je to pozitivní. To bych, já bych chtěla zdůraznit e, spíš optimistický přístup než pesimistický. A pokud jde o otázku. Ano, Velice eh, často nejde o to, že by ty ženy byly nezaměstnané, ale jde o to, že, si, že si, se sami rozhodly, i když samozřejmě to rozhodnutí je trošku mm, sporné, ale že se sami rozhodly nepracovat. Není rozdíl mezi touto situací, kdy se rozhodnete, že nebudete pracovat, a nebo nepracujete, protože jste nezaměstnaní. Eh, bylo by dobré udělat ještě druhou tabulku a tyto dvě situace odlišit. Ale ten, ten graf vlastně potvrzuje tu situaci. Jednak je to nezaměstnanost a jednak je to prostě rozhodnutí nepracovat. A teď se vraťme k předchozím otázkám. Já jsem se snažila vlastně na ty otázky odpovědět z hlediska diferenciace cílů a já doufám, že jsem to do jisté míry vysvětlila, když jsem hovořila o cílech v politice rovnosti pohlaví, také jsem vysvětlila, v čem je to obtížné, v čem je obtížné dosáhnout těchto cílů a vložit je právě do strategie Evropa 2020, která Eh, vlastně je formulována neutrálně z hlediska eh, genderu. Ano, řekla bych, je důležité si ty cíle rozdělit podle pohlaví, či alespoň eh, mít určitý proces, který se snaží řešit stejný cíl z hlediska mužů a zvlášť z hlediska žen. Já se omlouvám, ale jenom velice zhruba jsem si zapsala tu otázku, která se týkala eh, prostředků. To byla ta druhá otázka. Mám tady otazník. Eh, rozuměla jsem vám dobře, nevím, jestli jsem rozuměla správně, že se to týkalo především ESF. Doufám, že správně interpretují své poznámky. A mm, chci říci, že to je vlastně 90% rozpočtu, se který můžete počítat v oblasti mm, ekonomické nezávislosti. Možná by bylo i mm, jednodušší vlastně tady lobovat eh, ve prospěch žen, ale nemůžete ztrácet z hlediska tu perspektivu, že chcete-li něco opravdu většího udělat, tak toto, právě toto je zdrojem finančních prostředků. No, už dál nemám nějaké jasné poznámky, tak um, jestli jsem něco zapomněla, máte nějaké další otázky, připomeňte mi to, prosím, a já se pokusím odpovědět. Okay, we take one, one more question here. Dobře, tak... takže, Dobře, takže ještě další kolo. Dobrý den, já zde zastupuji Belgický institut pro rovnost mužů a žen. Mám jeden dotaz, Myslím si, že zde hodně klademe eh, důraz na Evropský sociální fond. Zajímalo by mě, to také ve svých analýzách jste brala v úvahu, <clears throat> že u ESF jsou také určitá kritéria, která se týkají rovnosti mužů a žen, které je nutno vzít v úvahu. Například vím, že když eh, ve, ve Flandrech eh, nějaký subjekt žádal o grant, tak musel také odpovědět určitý dotazník, který se týkal těchto otázek. Vím, že eh, byl, byl jeden poradce, který nás informoval vlastně o tom, jak sepsat projektovou dokumentaci tak, aby také brala v úvahu ten genderový rozměr Zajímalo by mě, zda jste to vzala v úvahu ve své analýze a zda existuje tedy nějaká konkrétní povinnost nebo eh, konkrétní závazek, který vlastně tedy platí v celé Evropské unii. A zda je tedy zde povinnost integrovat čendrový rozměr do všech programů zda v tom novém finančním rámci třeba bude e, silnější pobídka k tomu, aby se plnily tyto závazky a aby se ta kritéria prosazovala. Velice děkuji. Já jsem ráda, že se domníváte, že bychom byli schopni jít do tak velkých podrobností. Já se obávám, že nikoli. Nicméně stejně dokážu vaši otázku zodpovědět. Je pravdou, že ta genderová kritéria jsou ve strategii 2020 stanovena některá explicitně a některá implicitně. A z toho eh, my víme všichni, že pro obnovu růstu v Evropě je naprosto zásadní, aby na trhu práce byly více zastoupeny i ženy. Pokud eh, se usilujeme o určitou, eh, určitou dělbu práce, tak zde máme Evropu 2020 a strategii pro rovnost pohlaví. Tak je důležité, aby ty cíle se promítly i do těch programů. Nicméně cílem naší analýzy bylo podívat se na číselné údaje, na ty částky a podívat se na to, nakolik se ty prostředky nakolik jsou ty prostředky poté eh, přidělovány na programy, které se nemusí týkat pouze podpory žen, ale obecně na programy, které se týkají genderové problematiky. Pak jsou zde určité postupy, nebo zkoumali jsme to, eh, jak vypadají ty postupy přidělování prostředků a jaký je dopad. A zda jsou také tyto prostředky dobře definované z genderové perspektivy. Máme zde tedy několik stadií a e, teprve vlastně v tom dalším stádiu jsme se mohli podívat na situaci v jednotlivých zemích. A i když zde existují určité pokyny a doporučení, tak e, musíte pochopit, že v každé zemi se ty konkrétní prostředky nakonec e, projeví jinak a i to přidělení těch prostředků je jinak. Máme zde celou řadu příkladů, kde vlastně ta situace ještě není růžová, takže je důležité, abychom byli obezřetní. Velice děkuji, říká předseda. Dám slovo ještě jednomu řečníkovi, nicméně to už bude poslední řečník, protože trošku už pokulháváme za časovým rozvrhem. Takže dávám slovo paní Atát a požádám vás o to, abyste svou otázku formulovala stručně aby poté také mohla zaznít i stručná odpověď. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že všichni víme, že komise chystá reformu Evropského sociálního fondu. Mají tam být e, různé nové programy, jiné cílové skupiny, má se klást důraz na inovaci, má se také reformovat evropský sociální model. Co si myslíte o těchto změnách? Brala jste je v úvahu? protože my se dost obáváme těchto změn. Zatím nezaznělo nic konkrétního a i z pohledu otázky genderu máme jisté obavy. Ano, já s vámi nemohu než souhlasit. Ano, to byla stručná odpověď, říká předseda. Paní Betio, děkuji vám za vaši prezentaci a nyní se již podíváme na další bod, chtěl bych přivítat paní Daniel Meldr. Doufám, že jsem vaše jméno dobře vyslovil. Máte k dispozici zhruba 15 minut a e, těšíme se na vaši analýzu v oblasti vzdělávání a odborného výcviku. Euh, I když jsou diapozitivy anglicky, tak takhle je to lepší tenhle mikrofon. Takže já budu hovořit eh, o eh, příspěvku, který se týká vzdělávání i odborné přípravy. A v této konkrétní oblasti budu aplikovat metodologii, o které hovořila paní Betio. Jde o to zjistit, jaké cíle si stanovujeme v oblasti školství a odborné přípravy z hlediska rovnosti mezi muži a ženami. A podívat se na jednotlivé programy a zjistit, mám na mysli programy eh, ve oblasti školství a odborné přípravy, a zjistit, do jaké míry se navrhují konkrétní programy na naplnění těch cílů a zjistit v těch finančních prostředcích, které jsou přiděleny, které z nich odpovídají cílům. Mikrofon se vypnul, paní řečnici. Takže oblast eh, školství, oblast vzdělávání je zvláštní oblastí, protože články 165 a 166 v Lisabonské smlouvě v hlavě 22, což je eh, vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport. Jsou to tedy tyto články, které eh, spadají do pravomoci eh, členských států a členské státy odpovídají za formulování politiky v oblasti školství, za organizaci celého systému a ostatní věci. To znamená, že tady jsou určité hranice pro možnost působení. Nicméně eh, zmíněné články Lisabonské smlouvy říkají, že jak v oblasti vzdělávání, tak i odborné přípravy je určitá činnost, podpůrná činnost, kterou může poskytnout evropská úroveň. Zohledňuje se samozřejmě subsidiarita a Evropa <coughs> eh, tady samozřejmě má také na mysli v oblasti odborné přípravy vstup na trh práce a vy, uplatnění na trhu práce. Takže to vždycky bylo velkým zájmem Evropy. Školství bylo dlouho nazíráno jako prostředek, jak usnadnit integraci do pracovního trhu, jak získat pracovní místo, udržet si ho, či ho znovu získat. Z tohoto hlediska se v Evropě neustále a velmi dlouhou dobu eh, nazíralo na vzdělávání a odbornou přípravu. V roce 2000 vznikla Lisabonská strategie, která měla za cíl vytvořit v Evropě vzdělanostní společnost. Zdůrazňovalo se, že v oblasti velice eh, odborné, velice, velice špičkové vzdělanosti jsou v Evropě ještě mezery a že je třeba působit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Ale stále to bylo samozřejmě při respektování eh, pravomocí členských států a pouze eh, tak jaksi doplňkově. Otázka zní, zda v nových programech je vzdělávání stále nazíráno z hlediska uplatnění na pracovním trhu a zda míra účasti žen na trhu práce se zvyšuje. Když se podíváte na údaje například Eurostatu, které hovoří o e, míře zaměstnanosti z hlediska dosažené úrovně vzdělávání, tak tady nemáme žádné pochybnosti. Čím mají ženy vyšší stupeň vzdělání, tím mají lepší možnost uplatnit se na trhu práce. Čili e, pakliže jde o zvýšení míry zaměstnanosti až na míru 75%, pak je jasné, že to zvýšení eh, míry vzdělání je určitě velice důležitý eh, nástroj. Pokud jde o nástroje, který, které jsme studovali, pak samozřejmě prvním nástrojem je je nový strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti eh, vzdělávání a odborné přípravy. Eh, takže to je tady uvedeno jako Education and Training eh, v angličtině v našich slajdech. E ET 2020. První bod, který se týká tohoto dokumentu, a který je velkým znepokojením v naší studii, je fakt, že tam vůbec není zmíněno genderové hledisko. Kromě první věty hned v úvodu dokumentu, kde se upřesňuje, že je třeba mít na paměti i rovnost mezi pohlavími v této oblasti, ale celý zbytek dokumentu už nic konkrétně k této věci neříká a to je dost překvapivé. Naproti tomu je pravda, že ve většině důležitých dokumentů na evropské úrovni, které se týkají eh, minulých politik, jako například eh, roadmap pro rovnost mezi muži a ženami 2006 až 2010 i eh, strategie eh, pro rovnost mezi pohlavími 2010 až 2015 a také dokument, který se snaží posílit spolupráci v oblasti odborné přípravy, ten třetí zmiňovaný dokument. Eh, v těchto dokumentech jakož i v dokumenty rozpočet eh, pro Evropu eh, do roku 2020. Ve všech těchto aspektech se hovoří o rovnosti mezi muži a ženami, ale v tom úplně prvním dokumentu, který je obzvláště důležitý, neboť to je eh, program do roku 2020, tak to je určitě dimenze, která tam chybí. První věc, kterou můžeme konstatovat. Když se snažíme vyjádřit závěry ze situace ve 27 členských státech, pak je velice těžké formulovat společné body, protože situace v jednotlivých zemích se velice liší. Měřit nerovnost mezi muži a ženami ve školství, v vzdělávání obecně i odborné přípravě, to je opravdu velice složité, protože jsou ty situace velmi odlišné, jsou tam až extrémní eh, případy a je těžké vyvozovat obecné závěry. Ve studiích, které byly provedeny Evropskou komisí i studie z dalších zdrojů, můžeme uvést šest bodů, kde jsou velké rozdíly mezi muži a ženami. A na základě těchto odlišností pak samozřejmě je možné stanovit šest cílů, které se následně definují a srovnávají eh, s tím, co je v programech a v rozpočtu. Prvním bodem jsou rozdíly v základních eh, znalostech eh, mezi chlapci a děvčaty v základním eh, a středním školství. Existují studie PISA, které provádí OECD, a ty říkají velice důležité věci z hlediska rozdílu mezi muži a ženami, nebo tady tedy je to mezi chlapci a dívkami. Ukazuje se, že je opravdu velký rozdíl ve prospěch dívek eh, v oblasti čtení. Eh, ten rozdíl se stále zvyšuje. Eh, dívky dosahují v průměru 39 bodů, i když jsou velké rozdíly mezi zeměmi. A ty dívky mají opravdu velký náskok před chlapci z hlediska čtení a pochopení textu a rozdíl se stále zvyšuje. E, dívky mají e, vždycky menší nevýhodu z hlediska matematiky, ale ta nevýhoda je malá oproti, oproti chlapcům. E, ve vědách je vlastně rovnost. To je tedy první bod. První věc, kterou si klademe jako otázku, zní, jsou nějaké akce, které se v této oblasti realizují? a je na to věnován rozpočet? Druhá věc. E, to je předčasné opuštění e, školy, předčasné ukončení školní docházky. Je tady celá řada e, mladých, kteří odejdou ze školy, aniž by dosáhli nějaké kvalifikace nebo nějakého diplomu. Opět jsou rozdíly mezi zeměmi a jsou to dost vysoká čísla, dost vysoké procento předčasných odchodů. A tady zase nevýhoda je pro chlapce. Předčasné ukončení školné. Školní docházky se daleko víc týká chlapců než dívek ve většině zemí. Třetí bod. Všeobecné vzdělání a odborná příprava. Tak tady je určitě snaha zvýšit tady úroveň vzdělnosti. Jaké jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty tady? Jsou to spíše rozdíly v zaměření, jsou to horizontální segregace z hlediska zaměření. Chlapci budou daleko více v odborném školství kde vlastně brzy získají určitou dovednost, zatímco děvčat daleko více ve všeobecném vzdělání. E, další, čtvrtý bod se týká mm, vysoké, vysokých škol. Tady vidíme v Evropě zajímavou e, situaci. Všude jsou dívky početnější než chlapci ve vysokých školách. 55 dívek z počtu celkového počtu studentů na vysokých školách a jsou také početnější z hlediska dosažených ehm, diplomů. Čili opět rozdíl je v neprospěch mužů. To jsou, a procento se stále zvyšuje. I tady jsou tedy velké rozdíly. A opět je to jev, který si zaslouží pozornost. Pátý bod. Týká se to opět eh, konkrétních eh, oborů, na které se studenti hlásí. Vidíme, že chlapci a dívky se nevěnují stejným oborům na vysokých školách. Ženy představují pouze 30 studentů, i když jsou rozdíly mezi zeměmi, eh, v oblasti techniky, výpočetní techniky, eh, technických odborností. Ve všech ostatních je žen více. Čili to je třetím cílem, který si stanovíme. Pardon, omlouvám se vlastně pátým. A šestý bod. <clears throat> se týká celoživotního vzdělávání. A tady naopak eh, vidíme eh, opačný rozdíl. Eh, ženy se daleko méně účastní takovýchto školení. Čili to jsou rozdíly, které vidíme všude a podle toho si stanovujeme cíle. To je levá, levý sloupec v naší tabulce. Podle definované metody se snažíme zjistit v hlavních evropských dokumentech, zda ty cíle se opravdu berou v úvahu. Vidíme první cíl. To je eh, rozdíl v základních znalostech. To se nijak nezohledňuje v hlavních dokumentech. Naproti tomu další cíle, třeba cíl z hlediska předčasného ukončení školní docházky. To je věc, která se objevuje ve většině dokumentů, ale genderově zcela neutrální. Ve strategii Evropa 2020 tam je stanoveno e, za cíl e, snížit procento na 10% těch, kdo odejdou ze školy bez eh, ukončeného diplomu. A nedělá se rozdíl mezi dívkami a chlapci. Hovoří se o tom i eh, ve strategii pro rovnost, ale není tam zase stanoven žádný cíl. To je tedy cíl, který se eh, zmiňuje, ale není vyčíslený cíl. Zvýšení účasti žen v odborném školství. Bod je uveden ve strategii pro rovnost, ale není to opět vyčísleno. Rovnost ve vysokých školách, to je také formulováno e, v mm, cíli, ale opět to není rozlišeno podle pohlaví e, je tam stanoveno, jaké procento e, všech studentů by mělo dosáhnout diplom vyššího školství. A pak malé, malá účast žen v některých oborech. To se zmiňuje ve strategii eh, pro rovnost, ale aniž by tam byly konkrétní cíle. Totež se týká cíle zvýšit účast žen v celoživotním vzdělávání. Jak tedy vidíte, v některých dokumentech se tyto cíle zmiňují, ale nikdy nejsou specifické cíle. Čili to vlastně je podobné, jak jsme o tom hovořili, o cíli dosáhnout 70% zaměstnanosti. Eh, jeden program, který se velmi týká našeho eh, bodu, je Erasmus pro všechny. Erasmus for all. Vidím, že čas letí, já tedy musím to trošku zestručnit. V programu Erasmus pro všechny je rozpočet 19 miliard eur. Vidíme, když si přečteme tento program v současném stavu, že není žádný odkaz na gender. Nejsou žádné strategie, zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy a není také žádné, žádná suma věnována na takovýto aspekt. Nepočítá se s tím, že by nějaký rozpočet byl věnován na eh, rovné šance. Je tedy především třeba ještě prostudovat čísla týkající se zvlášť mužů, zvlášť žen, aby vůbec bylo možné tyto věci dále posoudit. Máme tady dále Evropský sociální fond, tam je situace odlišná. Tady je zohlednění genderu eh, přítomno a jsou zde i programy, které se zaměřují konkrétně na eh, pohlaví. A budou jistě eh, uplatňovány tyto programy, aby se odstranily rozdíly mezi pohlavími. Tato tabulka potvrzuje konstatování eh, těch šest cílů, o kterých jsem hovořila dříve, máme v levé části tabulky a pak vidíme, že v Erasmus for All všude eh, konstatujeme, že není nic navrženo z hlediska těchto šesti cílů. Z hlediska finančních nástrojů Prostě není prakticky žádná dokumentace. Jinými slovy, je to možné ještě změnit a upřesnit. Naproti tomu vidíte, že v Evropském sociálním fondu konstatujeme, že z celkového množství 25 miliard fondu se to týká školství ale nebyli jsme schopni tento, tuto sumu nějak mm, dále rozčlenit na konkrétní cíle. Eh, všechny konkrétní cíle tedy tady opět eh, nejsou zohledněny. A na závěr bych chtěla jenom říci, že pouze Evropský sociální fond v této fázi bere v úvahu otázky rovnosti pohlaví a mohl by tedy působit k působit na některé cíle, které jsme si stanovili, ale ne na všechny. Některé cíle prostě nejsou brány v úvahu v evropské strategii. V Erasmus eh, pro všechny eh, není uvedeno vůbec nic, ale je to ještě možné doplnit, protože je to stále v procesu zpracování. A v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je opravdu eh, nutné brát v úvahu velice velké obtížnosti. Eh, chceme-li brát v úvahu metody genderového rozpočtování, pak musíme vzít v úvahu, že tam tady stále ještě nic není. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem překročila čas. Eh. Já vám děkuji, paní Melder. Otevírám diskusy. Hlásí se někdo o slovo? Pan Johansson? Děkuji. Děkuji vám za vaši velmi zajímavou analýzu. Já jsem učil dospělé, nebo podíval jsem se na vzdělávání dospělých a velmi mě tato problematika zajímá. Zabýval jsem se tedy celoživotním vzděláváním, zejména dospělých. A musím konstatovat, že tady panuje určité eh, dilema s ohledem na rovnost v rozpočtování. Je pravda, že to je zejména kompetence členských států, a často to potom členské státy delegují na místní nebo regionální úroveň. A proto se chci zeptat, ohledem na to, co jste říkala v prezentaci, Vzhledem k tomu, že v různých programech, jako je Erasmus a další, eh, je financováno vzdělávání, ale kromě toho existuje také rámcový program pro výzkum. A právě dnes máme příležitost jednat. V těchto rozpočtových oblastech, tedy kde je určitý aspekt vzdělávání, bychom měli dbát na rovnost pohlaví Platí to pro Erasmus, pro výzkumné programy a pro řadu dalších oblastí. A proto se chci zeptat, jestli tato dimenze je stejně slabá i v ostatních oblastech. A co můžeme udělat pro to, abychom posílili tuto dimenzi i v jiných rozpočtových oblastech, které spadají do eh, odpovědností, do kompetencí Evropské unie. Děkuji, já eh, jsem se dívala na ty jednotlivé body od jedničky do šestky a mám pocit, že tady projevuje, že v určité fázi vzdělání eh, dospívají muži i ženy k rozhodnutí o své kariéře například rozhodují, jestli půjdou na vysokou školu nebo ne. Jsou tady nějaké služby, které by se snažily poradit nebo pomoci jim v tomto rozhodování a které by dbaly na eh, genderovou dimenzi. A potom se tady hovořilo o těch technických eh, disciplínách, které studují převážně muži a to by právě mohlo být důsledku toho, že, že nám chybí poradenství a panuje to v celé EU, kde je málo žen e, ve vědě a výzkumu a u těch technických disciplín a tak dále. Možná, že to je kvůli rodinným povinnostem. Snažíme se někde zaměřit na tyto různě stupně e, vzdělávání a na ta příslušná rozhodnutí. Paní Krebwald. Oui, merci beaucoup. Děkuji. Jsem Silvi Krepwald. Myslím, že vaše prezentace jasně ukázala, jaké panují problémy v Evropské unii s tím, že mm, jsou roztříštěné údaje, když se eh, hovoří o rovnosti mezi polavými, tak se velmi často nehovoří o vzdělání a ta rozpočtová realita to ještě posiluje, když se podíváme na konkrétní částky. Takže obecně bych eh, tady chtěla mm, naznačit souvislost s tou předchozí prezentací, eh, která se týkala ekonomické nezávadnosti, protože v podstatě to, co jste, říkávala, jste říkala, vy jste říkala o vzdělání, ukazuje na obrovské investice, které jdou ve členských státech například do vzdělání dívek a potom tento potenciál eh, přijde v vniveč, protože se to neprojeví na pracovním trhu, alespoň ne rovným způsobem. A proto se chci zeptat, jestli ta genderové eh, rozpočtování by nešlo se použít také proto, abychom jasně ukázali, že ano, investujeme do vzdělání dívek, ale ta investice přijde v něveč, protože eh, pořád nemáme rovnost mezi muži a ženami v odměňování nebo v důchodech. Takže se chci zeptat, jestli už existují nějaké studie, které by pokázaly na to, jak by se ty investice měly změnit, jestli by je potřeba posílit, tak, aby se to projevilo konkrétně na pracovním trhu, aby se to projevilo také v té ekonomické nezávislosti žen. A na závěr chci dát slovo paní Mulder. Mimo mikrofon. Takže k tomu, co jste říkala vy, já jsem to zmínila, je z odpovědnosti členských států formulovat programy a potom je provádět. Ale další vystoupení ukázalo, že pokud v nějakém evropském programu se požaduje, aby se zohlednila genderová dimenze, tak na to slyší členské státy a skutečně k tomu přistoupí, když, se, když jsou na to upozorněny. Takže moje odpověď je ano. A co se týče té volby, v Evropské komisi je tým, který se tím zabývá. Já jsem se eh, zúčastnila vypracování údajů za rok 2000 eh, 10 a teď pracujeme na údajích za rok 2011, kde se v té helsinské skupině snažíme dospět k číselným údajům, které potřebujeme pro to, abychom ten problém mohli popsat. A vzhledem k těmto stereotypům a vzhledem k tomu, že v určitých oblastech je méně žen, ale ne ve všech technických předmětech, například biologii, už mají většinu ženy, takže se to pořád mění. A potom je eh, na to určitá snaha o osvětu, o zvyšování povědomí, kterou vede eh, komise, která kromě jiného také financuje výzkumné programy, které se snaží to zohlednit. Jde o to, proč inženýrství a informatika a další technické oblasti jsou eh, tou mužskou doménou, protože jinak eh, v lékařství a jinde už jsou nebo tvoří ženy většinu ve většině členských států, přestože před 20 lety tam představovali menšinu. Ale pořád tady ještě zůstává to tvrdé jádro několika technických disciplín, kde se to nemění. A eh, řada českých států se snaží zlepšit osvětu a informovanost o těchto věcech a existuje k tomu celá řada studií. A dále k, k zaměstnanosti žen. Ano, zjišťujeme, že, nebo konstatujeme, že ženy jsou čím dál tím lépe vzdělány, ale přesto přetrvávají nerovnosti na pracovním trhu. Například pořád existují rozdíly v odměňování mužů a žen, to se velmi jenom málo eh, zmenšuje, nebo to stagnuje v řadě zemí. A v této souvislosti je potřeba upozornit, že třeba před 20 lety jsme všichni byli přesvědčeni, že když budou ženy stejně vzdělané jako muži, tak že se ty rozdíly ztratí, ale k tomu nedošlo. A to přesto, že tady eh, se čím dál tím více objevují ženy, které se rozhodnou pro kariéru a jsou úspěšné a přestože tady jsou pořád ještě ženy, které si tuto cestu nevolí ale spíše můžeme konstatovat stagnaci. Já vám mnohokrát děkuji, paní Mulder, za vaši prezentaci. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. A já bych chtěl předat slovo paní Liberaky, která eh, představí svou analýzu týkající se zdraví a životního prostředí. A zase bych je poprosil, aby eh, dodržela 15 minut řečnické doby. Já chápu, že je to obtížné, protože eh, do té analýzy se promítlo hodně času a úsilí, ale eh, i tak vás bych byl velmi rád, kdybyste se držela těch 15 minut, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Když hovoříme o otázkách spojených s zdravotním stavem a s životním prostředí žen, tak se musíme zeptat, jaká je relevantnost těchto otázek z genderové perspektivy. Ten přístup, který jsme k tomu zvolili, potvrzuje, že jsou to velmi důležité věci pro kvalitu života žen a mužů. A že to má vliv na genderovou dimenzi jak přímo, tak nepřímo. V předchozích vystoupení už jsme slyšeli, že v této oblasti zdraví a kvality života mají hlavní kompetence členské státy na základě principu subsidiarity. Takže hodně rozhodnutí se přijímá na jejich úrovni. Ale i tak my si myslíme, že by EU mohla významně přispět ke zlepšení. Nepřímo zlepšení možná eh, v oblasti kvality života. A dopad těchto kroků by mohl být větší, než naznačují ty vynaložené částky, takže je možné za relativně málo peněz dosáhnout mnohem většího dopadu, pokud tím ovlivníme eh, mentalitu a způsob chování Dalším problémem při eh, rozkrývání těchto aspektů a jejich eh, vlivu na rovnost mezi pohlavími je v tom, že ty cíle jsou formulovány v kontextu nějakého veřejného statku, takže se eh, nebo veřejného dobra, takže se velmi často přesně kalkulují. A kromě toho na to má vliv celá řada externích faktorů, což Ehm, znemožňuje nějakou přesnou kalkulaci. A dále, když hovoříme o výzkumu a inovacích, tak nás to nutí k dlouhodobému pohledu na věc. A čím vzdálenější je ten horizont, tím méně přesnosti nebo podrobnosti můžeme dosáhnout v našem hodnocení. Hlavním tématem mé prezentace je to, že v této oblasti jsou cíle popsány velmi obecně. Takže do jaké míry se projevuje genderový aspekt je eh, implicitní. ale možná by nás to mělo vést k závěru, že je potřeba s tím něco udělat a změnit to. Nejprve k souvislosti mezi zdravím a genderem. Koliká to může být příčinou i následkem nerovností. Takhle se podívám na dodav na bítku, potom poptávku a na závěry. Nejprve tedy nabídka, a tady se musíme podívat na to, jaká místa zastávají muži a ženy. A tady najdeme velmi jasnou polarizaci. Ženy dominují například v těch pečovatelských profesích nebo na eh, místech eh, s nižším platem, zatímco muži eh, mají ta nejlepší místa. Takže rozhodně můžeme poukázat na nerovnost. Co se týče přístupu ke zdravotní péči k dalším službám, tak je to ovlivněno infrastrukturou, jak fyzickou, také finanční. ale také se musíme zaměřit na problémy specifických skupin, jako jsou migranti, vyloučené skupiny nebo skupiny ohrožené chudobou, seniorky a tak dále. někdy eh, se eh, tyto kategorie jsou mm, slučují. Otázka, jaký to má vliv na zdravotní stav. A tady potřeba se podívat na to, kolik peněz je vynakládáno na léčbu určitých problémů. Musíme se také uvědomit, že možná ženy eh, mohou mít rozdílný eh, zdravotní eh, stav protože ty rozdíly tady vyplývají z odlišného způsobu života. Při studiu relevantních dokumentů si budeme, že bychom se měli vyhnout tomu, aby nedocházelo k těm rozdílům, ke kterým by docházet nemělo. Takže se musíme eh, snažit o lepší pochopení, proč k těmto rozdílům dochází, eh, věnovat prostředky na eh, a další analýzu a tak dále. Tady vám uvádím názorný příklad toho, že všichni stárneme, tak přestože se prodlužuje délka dožití, tak ten dopad není úplně pozitivní. Tady na tomto grafu nahoře vidíte procenta lidí, muži jsou znázorněni modře, ženy červeně, v řadě evropských zemí kdy lidé, kterým je více než 50 let, trpí nějakým chronickým onemocněním. Takže tady se jasně ukazuje, že v každé z těchto zemí jsou tím více postiženy ženy v porovnání s muži. Tedy ženy, které trpí dvěma nebo více chronickými onemocněními. A na tom spodním grafu vidíme počet lidí trpících klinickou depresí. A tady ty rozdíly jsou ještě markantnější. Přestože ženy se dožívají delší, eh, vyššího věku, tak eh, které eh, více trpí depresí a více trpí chronickými onemocněními. A to se týká úplně všech zemí. A teď se dostávám ke kvalitě života. V tržních společnostech je kvalita života eh, projevem více než eh, finanční situace, protože motná nouze může být například projevem i dalších eh, faktorů. Akce, které jsou v rozpočtu spojené s kvalitou života, spadají pod ochranu spotřebitelů a není tady možné objevit něco, co by bylo zacíleno pouze na ženy ale my si musíme vědomit, že eh, ženy nesou kolikrát dvojí břemeno, protože se starají o domácnost, o rodinu, musí dělat nákupy a kromě toho ještě musí pracovat. Takže ochrana spotřebitelů může mít pozitivní dopad právě na kvalitu života žen. Nicméně my to pojímáme eh, šířeji a myslíme si, že například ekonomie štěstí by nám mohla prozradit více o tom, co ovlivňuje pocit spokojenosti a rozdíly, které jsou mezi muži a ženami. Jedním zjištěním této disciplíny je to, že štěstí pocitované ženami pokleslo, jak absolutní vyjádření, tak relativně vyjádření v porovnání s muži. A kromě toho existuje rozdíl v tom, jak se projevuje finanční situace na spokojenosti. Ženy to tak eh, nepromítají do své spokojenosti, protože pro ně méně peněz automaticky neznamená, že budou méně spokojeni. Těžko se to interpretuje, ale mu je potřeba se tím dále zabývat a podle mě právě to eh, by nám prozradilo více o genderových rolích. Teď nechám stranou štěstí a chci se podívat na životní prostředí. Zase na stránce nabídky tady Se musíme uvědomit, že by to mohl být, obrov, mohl být obrovský zdroj budoucích pracovních míst. Je potřeba zamezit nerovnostem. Ale pokud ta pracovní místa budou vznikat oblastech a ve společnostech, které se vyžadují vysokou kapitálovou náročnost, tak je evidentní, že ženy eh, z toho nebudou mít až tak velký prospěch. Což také asi souvisí s povahou těchto zelených pracovních míst, potom jde také o veřejnou dopravu a to, jestli zlepšení veřejné dopravy může mít vliv na eh, hlavní uživatele, tedy ženy této dopravy. A potom je tady to, jak se projevují eh, některé problémy v oblasti životního prostředí, například pro ženy, které žijí v městských oblastech, jak se projevuje zemědělská politika. Toto všechno může mít přímý nebo nepřímý vliv na postavení mužů a žen, ale je velmi těžké eh, k tomu zaujmout eh, koherentní přístup. Takže já tady popisuji eh, své tři kroky analýzy. Nejprve analýza těch cílů, tedy co by se mělo dělat, potom co se objevuje v eh, strategických dokumentech na evropské úrovni a potom eh, se díváme na ty konkrétní rozpočtové nástroje, jako je ESF, prosinaměnská politika a tak dále. Potom pan, tady existují určité sektorové programy, projekty se budou finalizovat v průběhu tohoto roku, takže teď přesně nevíme, co se tam objeví. Nicméně genderová problematika již existuje v dokumentech, které souvisejí se zdravím, ale jinak ještě nejsou příliš eh, konkrétní. Tady na tomto, nebo v této tabulce můžete vidět rozpočet, který souvisí zdravím, kvalitou života a životním prostředí. A když se podíváme na ty řádky dole, tak tady vidíme, jak se, pro, jak se ta situace mění v porovnání s předchozími obdobími. S výjimkou zemědělství dochází k nárůstu, a významně narůstají prostředky na výzkum. Nicméně konkrétní částky jdoucí na tu genderovou dimenzi jsou neznámé a e, podle mě představují jenom velmi malou část. Takže teď mi dovolte, abych to uzavřela. Myslím, že je tady řada důvodů, abychom byli opatrní. E, v oblasti monitorování genderových cílů. Musíme si uvědomit, že tyto cíle mohou mít eh, velkou důležitost pro každodenní život eh, lidí, tak se velmi, velmi často konstatujeme, že ty finanční nástroje formálně neobsahují genderovou dimenzi. Tato nepřítomnost může ohrozit eh, rovnost, zejména při vytváření pracovních míst a v ovlivňování směru výzkumu, což je důležité. Projevuje se to v rovnosti a také se to projevuje v tom, kdo bude mít prospěch z výsledků výzkumu. A dále potřeba se postarat o to, aby zelená místa byla eh, genderově neutrální a nediskriminovala, eh, nediskriminovala se ženy. V oblasti energetiky a zdravotnictví určitě dojde k velkému nárůstu s tím, jak bude končit krize a proto je dobře se tady konkrétně zamezit na, eh, se zaměřit na genderovou dimenzi. A pokud nebude náprava včasná, a pokud se nepokusíme zabudovat do konkrétních finančních nástrojů genderovou dimenzi, a pokud nebudeme velmi svědomitě monitorovat, jak se to vyvíjí, tak by eh, navýšení rozpočtových prostředků mohlo dokonce vést k tomu, že prohloubíme nerovnováhy a nerovnosti, spíše než je vyřešit. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you very much for your Velice děkujeme za vaši prezentaci. A nyní již otevírám diskusi. Hlásí se někdo o slovo? Vypadá to, že paní Klás se hlásí. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla, ale musím se podílet, no, musím se účastnit ještě jiného zasedání. A to jsem teď na konci, tak mě vrací k mé původní otázce, jak můžeme například v oblasti životního prostředí nebo v sociální oblasti identifikovat ty věci, které souvisejí s životem žen a eh, abychom mohli říci, že se v tom programu na ženy zaměříme. Já naprosto eh, chápu, co říkáte, když poukazujete na to, že vztah žena životního prostředí je jiný než u mužů, nebo že se to jinak eh, projevuje v sociální oblasti. Já sedím ve výboru pro životní prostředí a vím, že například eh, ženy jsou velmi citlivé na energetiku, protože energie se využívají, přednost, spotřebovávají především v domácnostech. A proto by mě zajímalo, jestli je možné identifikovat eh, eh, tyto body. A já jsem doufala, že vaší prezentaci s takovým přístupem přijdete, že popíšete, protože nás tady v parlamentu zajímá, jak bychom mohli vytvořit programy, které to budou zohledňovat a které budou zohledňovat to specifické postavení žen. Uh, Možná, že si vzpomínáte, pane předsedo, že jsme se tím zabývali, když jsme připravili zprávu o klimatických změnách. A jde o to, jak například eh, v některých oblastech aktivně podpořit ženy. Ale mně ještě pořád chybí ten přístup, eh, na základě kterého bychom k tomu měli přistupovat. Dávám znovu slovo paní Liberaky. Okay. What I tried to show in my... Já jsem se ve své prezentaci pokusila ukázat, že i když eh, se všichni shodnou, že tyto oblasti jsou důležité pro kvalitu každodenního života, takže je tam důležité, pardon, že tam je obtížné identifikovat přesně genderový rozměr. Chtěla jsem vám proto ukázat, že muži a ženy třeba Eh, jsou postiženi jinými chorobami a jinou mírou, v jiné míře. Zejména se to týkalo těch chronických eh, a duševních poruch. To znamená, že muže a ženy mají odlišné problémy. Na druhé straně je se zase otázka, kdo pracuje v těchto oblastech. A pokud zde chcete mít nějaký jasný genderový rozměr, tak se musíme zeptat, kdo bude pracovat v těch nových projektech, v těch nových investicích, které se, se soustředí na zdraví, na kvalitu života nebo na životní prostředí. Já jsem v tom ohledu poněkud skeptická. A řeknu to asi bez servítků. Jsem vždycky skeptická, když se snažíme propojit ženy se spotřebou a s tím, že jsou to ženy, kdo rozhodují v domácnostech eh, o nákupech. Protože já, ne, že bych s tím nesouhlasila, ale myslím si, že ta, ta přímá vazba vysílá nesprávný signál a trošku to eh, souvisí s diskriminací. Měli bychom dát ženám nástroje, které potřebují k tomu, aby mohly činit informovaná rozhodnutí. Musí to také souviset s tím, že musíme ženy více vzdělávat a informovat o tom, jaký budou mít eh, dopad ta jejich rozhodnutí. Ale chci říci, že ženy nejsou jedinými členy rodiny, které činí rozhodnutí, které se týkají spotřeby. Takže hovořím o tom, že je zde přímý i nepřímý vliv na ženy, ale doufám, že v budoucnu, nevím, zda to bude blízká nebo vzdálená budoucnost, se otázky, které, že, že tyto otázky eh, zmizí, že už nebudeme stereotypně propojovat eh, ženy nebo muže s některými oblastmi. Zde máme zde výzkum, inovace. Je důležité podívat se, kdo vlastně tam bude pracovat, kdo z toho bude mít prospěch. A například, eh, pokud zde budou vynaloženy prostředky, eh, které budou vloženy do Eh, výzkumu rakovinu prsu, tak jasně víme, kdo z toho nakonec bude mít prospěch. Takže je zde řada takových oblastí. Ještě je zde mnoho informací, které neznáme, které musíme pochopit, ale myslím si, že nyní už víme dost na to, abychom mohli vykročit správným směrem. Děkuji. Předseda. Já mám také otázku, kterou položím ve švédštině, protože to je pro mě jednodušší. Hovořila jste o významu pracovních míst. Eh, hovořila se o tom, že je důležité, kdo nakonec eh, bude zastoupen na pracovním trhu, ale také je důležité, kdo bude rozhodovat v, v těch jednotlivých strukturách. Pokud se podíváme na jednotlivá odvětví, tak eh, v těch jednotlivých prostředích se muži a ženy chovají odlišným způsobem. Jsou zde prostě rozdílné eh, modely toho, jak se muži a ženy chovají. Také jsou zde rozdíly i v potřebách mužů a žen. Například třeba co se týče dojíždění do práce, muži spíše jezdí autem, ženy preferují hromadnou dopravu, takže potom pak samozřejmě může mít dopad na rozhodování. Třeba když se eh, činí rozhodnutí o tom, zda, pod, zda postavit novou dálnici nebo zda podpořit eh, eh, městskou hromadnou dopravu. Takže zcela jistě záleží na tom, kdo potom bude sedět na tom místě s rozhodovacími pravomocemi a kdo bude o těchto nových projektech rozhodovat. Také jste hovořila o stereotypech zcela jistě je zde rozdíl, zda se bude investovat do dálnic nebo zda se bude investovat do veřejné dopravy. Nyní ještě dávám slovo paní Atát. Děkuji, pane předsedo. Vyjadřím se pouze stručně. Můj první komentář. Když jsme zde poslouchali tu prezentaci, tak e, mě zajímá, kde, se, kde, kde jsou ženy v rozhodovacích pozicích. Je to v oblasti zdravotnictví, jsou zde určité um, profese, zajímá mě celkový obrázek. A pak mám ještě druhý komentář. Jak všichni víte, dánské předsednictví zdůrazňuje úlohu žen eh, v oblasti mm, boje se změnou klimatu, takže bylo by asi také zajímavé eh, seznámit se s výsledky dánského předsednictví, s výsledky jeho práce za šest měsíců. A týká se to i třeba dalších oblastí, které se prostě týkají obecně ochrany životního prostředí. Děkuji, říká předseda. Tak dávám ještě naposled slovo paní Liberaky. For your, uh, contribution stroke. Děkuji vám mnohokrát za účast diskusy a za vaše otázky. Myslím, že vážený pane předsedo, především reaguji na vás. Vy jste uh, využil té možnosti, abyste skutečně nadnesl velice důležitou otázku. S tím musím naprosto souhlasit, <clears throat> co jste tady řekl. <clears throat> že osoby, které rozhodují, samozřejmě i rozhodují o tom, nebo ovlivňují to, jaké rozhodnutí bude přijato. Určitě to velice ovlivňuje situaci. Také je fakt, že rozhodnutí se činí tak, jak se činí a to má dopad eh, na to, jak se věci odehrávají. Ale kromě vlastních procesů jsou tady i určité priority. To znamená, že se musíme zaměřit na oba procesy. I na rozhodování, i na priority. Pokud jde o úlohu žen v klimatických změnách, já myslím, že se vede velice živá diskuse o úloze žen v klimatických změnách a vůbec v životním prostředí. A ta skutečná fakta zatím nejsou příliš eh, jasná, na nich příliš mnoho. To musíme přiznat. Ale doufáme, že eh, dostaneme eh, postupně ve studiích daleko více údajů k dispozici. Prostě to, co je dnes eh, přijímáno jako běžná věc, to se ještě před nějakou dobou zdálo být zcela nemožné. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, uděláme ještě trošičku větší stěhování za předsednickým stolem a přejdeme k dalšímu bodu. Vítám tady paní Rubery, která přednese vystoupení na téma základní práva. Také máte maximálně 15 minut ke své prezentaci. Prosím, dávám vám slovo. Okay, thank you very much. Velice děkuji, pane předsedo. Připravila jsem si prezentaci o úloze Charty základních práv v oblasti rovnosti mužů a žen. To bude taková první část. Také chci hovořit o tom, jak se víceletý finanční rámec připravuje na přidělování prostředků právě pro tyto oblasti v souladu s chartou základních práv. Také se zamyslím nad tím, zda existuje určitá analýza Eh, konkrétních cílů, které se týkají začlenování hlediska rovnosti mužů a žen do všech oblastí politického života. Všichni eh, asi víte, že Charta základních práv byla vyhlášena v roce 2000 a se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009 se stala právně závaznou. Je důležité si uvědomit, že je zde také kapitola o rovnosti mužů a žen a tato kapitola zaručuje rovnost mezi ženami a muži ve všech oblastech, včetně práce, zaměstnanosti, odměňování za práce a také je zde právo na nediskriminaci. Zamysleme se nad tím, co přináší tato charta pro propagaci rovnosti mužů a žen. A zde dojdeme ke dvěma hlavním bodům. Za prvé, tato charta potvrzuje a posiluje závazek Evropské unie prosazovat rovnost mužů a žen. Pokud se podíváme na ty víceleté finanční plány a také na eh, genderové rozpočtování, tak zde hledáme takový, co by klíčový princip před evropskou přidanou hodnotu. A právě rovnost eh, žen a mužů je takovou evropskou přidanou hodnotou která se projevuje zejména v mnoha členských zemích Evropské unie, které předtím tomu této oblasti nekladly tak eh, velkou důležitost. To znamená, zde se toto právo přímo zakotvuje. Dále jsou zde práva, která se týkají nediskriminace, souvisí to třeba i s právy pro státní, příslu, pardon, zprávy pro státní příslušníky třetích zemí nebo zprávy o žadatele o azyl. Celkově také musíme zdůraznit, že se to ne, netýká pouze žen, ale také mužů. Jsou zde také opatření, jak řešit vícenásobnou diskriminaci a pak jsou zde ještě oblasti a problémy, které se týkají například feminizace chudoby. Zaměřujeme se na zranitelné osoby, pardon, na zranitelné skupiny žen a také se to týká migrace. Charta zakazuje obchodování s lidmi, a prostřednictvím eh, různých ochranných opatření prohlašuje násilí založené na pohlaví za eh, porušování lidských práv. Tato charta také eh, umožňuje občanům přístup ke spravedlnosti a rovnost před zákonem, což umožňuje občanům, aby se domáhali svých základních práv. Nyní mi dovolte zdůraznit to, co ta charta nečiní. Charta stanovuje nebo činí určitý výpis takzvaných vlastně negativních svobod. E, jsou zde různé překážky, například e, překážky, které jsou, e, se staví nám do cesty, když hledají práci a tak dále. Pak jsou zde také určité pozitivní svobody což znamená, že lidé mají konkrétní podmínky k tomu, aby mohli požívat svých práv. Potřebujeme to, aby ženy měly možnosti k tomu, aby mohly požívat svých práv a požívat práva na rovnost. Co se týče těch pozitivních svobod, tak jsou zde tři důležité požadavky na evropské úrovni. Za prvé, potřebujeme to, aby Financování ze strany Evropské unie propagovalo rovnost pohlaví a podporovalo jej jako sdílenou hodnotu ve všech zemích Evropské unie. Za druhé, potřebujeme celistvější přístup eh, ve všech politikách. Týká se to vlastně toho gender mainstreamingu, to znamená začlenování toho hlediska eh, rovnosti mužů a žen do všech politik. Ženy potřebují přístup eh, k péči, potřebují přístup eh, ke všem službám. A například zde v období krize, když všichni šetří, tak si musíme uvědomit to, že například pokud omezíme eh, náklady nebo pokud omezíme výlohy, výlohy třeba na, na nějaká pečovatelská zařízení, tak tím pádem zase omezujeme přístup žen. Dále je důležité, aby si Evropská unie uvědomovala existenci konkrétních překážek a aby posilovala možnosti požívat práv a také je důležité, aby se stále zviditelňovala ehm, aby se zviditelňovaly problémy, které souvisí s genderem, protože právě eh, nyní dochází k tomu, že ta viditelnost se stírá. Dále jsou zde konkrétní cíle. Eh, je to boj s násilím založeným na pohlaví, boj s také s obchodováním s lidmi, důležitost odstraňování nerovností v odměňování, nerovností v rozhodování přístup k zaměstnanosti, feminizace chudoby, feminizace migrace a také různá opatření, která se týkají možnosti požívat plných práv. Tohle to, to, to, to, to je pouze výběr, jinak existuje mnohem delší seznam, je to třeba právo účastnice demokratického života, práva pro národní, pro státní příslušníky třetích zemí, práva pro žadatele o azyl a tak dále. Podívejme se nyní na víceletý finanční rámec. Už jsme o něm hovořili podíváme-li se na dokumentaci, která se týká eh, nařízení o víceletém finančním rámci, tak vidíme, že zde se neodkazuje konkrétně na gender mainstreaming a také zde není žádná rozpočtová linie, která by byla určena speciálně pro opatření, která mají propagovat rovnost eh, žen a mužů. Eh, má to být průřezové téma, má to být horizontální cíl a proto je absence jakýchkoliv odkazů na gender mainstreaming ve víceletém finančním rámci velký problém. Je zapotřebí, abychom analyzovali konkrétní programy, které jsou zásadní pro plnění Charty základních práv. Zejména je to program práva a občanství, který nyní integruje tři existující programy DAFNE tři základní práva a občanství a také antidiskriminace a rozmanitost a dále rovnost žen a mužů, což jsou vlastně části jsou programu Progress. Dále zde máme program, který se nazývá Evropa pro občany a také je zde Fond pro řízení migrace a otázek azylu. Pokud se podíváme na dokumentaci a rozpočet, které jsou pro tyto programy vyčleněné, pokud se na to podíváme z hlediska genderu, tak eh, se zaměřím nyní na program Evropa pro občany. Už o tom hovořila paní Zubr. Nyní je zde rozhodnutí, aby tyto programy byly integrovány a přitom program DAFNE 3 a program eh, antidiskriminace a rozmanitost byly vlastně v minulosti odlišnými programy, které měly jiné cíle. Dafne 3 se zaměřovala na násilí proti ženám a také násilí páchaném na dětech, zatímco program Progress měl konkrétní um, zaměření na rovnost žen a mužů. Pak zde byl také ten program antidiskriminace, který měl opět odlišné cíle. Nyní nemáme žádné informace o rozpočtových eh, rozvrženích eh, v rámci těchto programů. Už nemáme rozčleněné informace a nevíme tedy, jaké částky půjdou na ty jednotlivé součásti nového programu. Dafne a Progress byly programy, které se nejvíce soustředily v, v období 2007 až 2013 na otázky genderu. Ten program Základní práva a občanství byl dost eh, velkým zklamáním, pokud se podíváme třeba na hodnotící zprávy. Je zde nová agentura pro základní práva, která podle výroční zprávy vykonala hodně práce, co se týče genderu. Ve své výroční zprávě má také i konkrétní kapitolu o genderu, také je tam třeba i konkrétní kapitola, eh, která se týká Romů a ta se pak ještě podrobněji věnuje romským ženám. To znamená, je dost zvláštní, že ty programy sami příliš nehovoří o rozměru genderu. Tím, že se ty tři programy integrovaly, tak to vypadá tak, že se ta otázka genderu trošku setře a že také na to poplyne méně peněz. Cílem integrace těchto pro- programů bylo zvýšit flexibilitu a přesouvat eh, flexibilně prostředky mezi těmi jednotlivými třemi eh, fondy podle konkrétních potřeb. Je také dobré si všimnout, že celkový rozpočet Eh, se snížil eh, o deva, vlastně na 95,5 v porovnání s tím rozpočtem pro období 2007 až 2013. Program Evropa občany je zajímavý program, protože chce šířit eh, takové myšlenky, jako je účast, základní práva. Jeho rozpočet byl také omezen, ale je to velice důležitý program, který má také šířit základní práva a povědomí o otázkách genderu. Bohužel v tom stávajícím programu se konkrétně nehovoří o genderovém rozměru. Nicméně jsou tam určitá opatření pro období do roku 2013 eh, žádat nebo usilovat o rovnost žen a mužů a také o to, aby se ten genderový rozměr zapojil do všech eh, akcí a do všech koncepcí. Je důležité, aby tam eh, v těch programech eh, byly aktivně zapojeny ženy. Já sama jsem eh, nebyla obeznámena s, tou, s dokumentací na období od roku 2013 do roku 2020. Doufám, že se bude pokračovat v těch koncepcích, ale i když se zde objevují dobré prvky, tak ne všechny budou pokračovat. Například, eh, co se týče eh, fondu pro řízení migrace a azylu, tak tam vlastně vůbec nenalezneme už žádné zmínky o genderovém rozměru, což je velkým zklamáním. Nyní, pokud se podíváme na konkrétní závěry a doporučení. Už bylo řečeno, že víceletý finanční rámec eh, nemá přístup, který by se zabýval rovností žen a mužů a mm, politikou gender, genderového mainstreamingu. Dále zde máme ty, eh, došlo k té integraci, ale těch tří programů do programu Svoboda a občanství, ale tím pádem se snížila eh, viditelnost genderového rozměru. Bojíme se, že Celkově se vlastně ta otázka genderu zaobalí a smísí s otázkami nediskriminace a tím se vlastně zmenší její viditelnost. Pokud zde není konkrétní rozpočet eh, genderově zaměřený, tak eh, je důležité si uvědomit, že to vlastně vůbec není v těch dokumentech, takže lidé, lidem se nepřipomíná to, že je důležité klas důraz na genderový mainstreaming. A pak je zde ještě třetí riziko, že dochází, k, nebo navíc ke snížení všech celkových rozpočtů. Je zde pak ještě nebezpečí toho, že ten, ty prostředky budou převedeny z činností, které se týkají rovnosti žen a mužů, pokud do jiných oblastí, zejména pokud to nebude politickou prioritou. Pokud chceme tato rizika omezit, je zapotřebí učinit čtyři věci. Už možná budu opakovat to, co zde zasnělo dopoledne. Za prvé je důležité, abychom měli přímé a proveditelné cíle, které budou spojené také s přímými a e, předvídatelnými rozpočty. Dále je také důležité mít zde dvojí přístup genderového mainstreamingu, který bude doplněn konkrétními akcemi, jak eh, odstranit nerovnosti mezi ženami a muži. Také je důležité monitorování a hodnocení toho, jak je rozpočet plněn. Je důležité také schromažďovat statistiku členěnou podle pohlaví. Pro... A tím čtvrtým bodem je to, že musíme také monitorovat, jak eh, vypadá konkrétní rozdělování prostředků v rámci programu právo a občanství. Myslím si, že bychom měli vycházet eh, ze situace eh, z roku v období 2007 až 2013 a porovnávat tu stávající situaci s situací v minulém období. Protože se obávám, že, nebo abychom viděli, zda dojde nebo nedojde k omezení v oblasti politiky genderu. Také máme určitá doporučení, jak se vyrovnat s tou situací v období úspor. Už jsme hovořili o tom, že ekonomické a finanční problémy vytlačují problematiku rovnosti mužů a žen na okraj zájmu Evropské unie. Přitom e, si nikdo neuvědomuje, že je to vlastně takovým velkým luxusem, pokud to budeme dělat, že si to nemůžeme dovolit. Pokud tedy chceme chránit eh, přidanou hodnotu Evropské unie v této oblasti, tak musíme zaprvé monitorovat dopad eh, úsporných programů na příležitosti a možnosti žen požívat svých základních práv. Například eh, pokud chce žena požívat své právo na práci, tak zde musí existovat nějaké zařízení pro péče o děti. A pokud zde neexistuje, tak vlastně dochází k oslabení základních práv ženy. Dále musíme využít toto monitorování k tomu, abychom zajistili, že otázky genderu budou jednou z hlavních priorit při stanovování politických cílů. Problémem je to, že nikdo příliš neskoumá, jaký bude mít dopad ta stávající situace a ty úspory právě na ženy. Eh, všichni víme, jakou měla dopad eh, krize z roku 2008, zejména na obory, kde pracují muži, týkalo se to třeba i bankovnictví, ale možná pokud bychom vypracovali podobnou analýzu, jaký měla dopad eh, ty úspory na veřejný sektor, tak bychom zjistili, že vlastně zde jsou ženy ohrožené, protože nikdo tu situaci neanalyzuje a nehledá jak nezjišťuje, jak to vypadá. Dále je také důležité zvyšovat povědomí o genderových otázkách, působit osvětově a také šířit eh, osvědčené postupy ve všech zemích. A dále potřebujeme i nadále podporovat eh, organizace občanské společnosti, což rovněž souvisí s důležitostí osvěty. Důležité je, abychom ženy povzbudili k tomu, aby se mohly účastnit eh, strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, který je součástí strategie 2020. Děkuji, paní Ryber. A nyní otevírám diskusi. Máte nějaké dotazy nebo komentáře? Yes, please go ahead. Yeah, hi. Uh, my name is Anna. Dobrý den, já zde zastupuji Evropskou lobby žen. Chtěla bych vám poděkovat za prezentaci, v níž jste zdůraznila všechny problémy, které jsme identifikovali i my jako Evropská lobby žen. Chtěla bych k tomu dodat pouze několik drobných komentářů. Za prvé, když hovoříme o uh, úsporách, tak my jsme se doslechli, že v praxi mohou být eh, ty úspory a ty mm, mnohem vyšší, než jsou. Hovořilo se snad až o 30%. Máme velké obavy, které se týkají budoucnosti programu DAFNE. Není to pouze tak, že návrhy komise neobsahují návrhy, které se týkají genderu, ale vůbec ty návrhy nehovoří o ženách – takže musíme nějak zajistit, aby činnost programu DAFNE pokračovala i v rámci toho nového programu. Můj poslední komentář se týká toho, že je důležité, aby Evropský parlament eh, podporoval takovéto debaty, aby také ovlivnil návrh komise, protože zatím je ten návrh skutečně pouze návrhem a je velice důležité, abychom třeba násilí páchané na ženách a rovnost žen a mužů učinili prioritou a e, našli také proto financování. Takže zcela jistě nás čeká ještě hodně práce. Děkuji. Předseda, nyní paní Zibr. Um, eu achei muito interessante a, a sua comunicação. Připadalo mě velice zajímavé, co jste řekla ve svém vystoupení. především pokud jde o to, co jste řekla na závěr, a sice, že je nutné, aby politika rovnosti pohlaví byla dána do kontextu eh, krize, kterou prožíváme, nemůžeme se na věci dívat stejně jako dříve. Současná krize ve zesporu má velký dopad na eh, politiku úspor a škrtů. Proto by bylo nutné ještě dále posílit specifické financování aby bylo možné kompenzovat určité nerovnosti mezi pohlavími. Právě to, co podle mého názoru je způsobováno politikou škrtu a úspor, kde vlastně to má velký dopad na sociální situaci a na eh, oblast odměňování. Já už jsem o tomto tématu mluvila na zasedání našeho výboru. Nemůžeme vytrhovat z celkového kontextu dopady, které má politika úspor a škrtů například v mé zemi v Portugalsku, kde je snaha usnadnit propouštění. Jsou tady různé formy, jak usnadnit propouštění a to je politika, která má dopad i na další práva. Je teď prostě snažší pracovníky propouštět. A to znamená, že eh, práva žen budou mm, přitahovat menší pozornost, protože nyní jsou ohrožena eh, práva obecně, sociální práva zejména. V mé zemi vidíme, že ženy bohužel stále ještě nesou na svých bedrech většinu domácích eh, povinností. A teď se říká, že je eh, tady vlastně krize a proto je třeba eh, mít větší flexibilitu v oblasti předpisů, v sociální oblasti, pracovní oblasti. To bude mít obrovský dopad na ženy, protože to bude znamenat velké dopady na rodinný život. Jinými slovy, chci říci, že jsou to velice aktuální problémy, které eh, je třeba nazírat eh, v celkovém rámci politik na podporu eh, práv žen. Děkuji. Děkuji, dávám slovo paní Rubery. No Já nemám žádné konkrétní informace o tom, co by bylo navrhováno v tomto rozpočtu v oblasti rovnosti pohlaví. A že se hovoří o e, škrtech, to mě překvapuje. A myslím, že tady je potřeba určitá flexibilita z hlediska priorit z hlediska třeba imigrace, azylu, tam určitě jsou aspekty, které se objeví na politickém pořadu jednání a bude to mít asi okamžitější dopady. Otázka rovnosti mezi pohlavími může být považována za věc, která už je vlastně zpracovávána tak dlouho, že už se to považuje za věc vyřešenou, to už, tím už jsme se zabývali a mm, přitom je třeba podniknout ještě určité akce, aby byly tyto otázky monitorovány a aby dopad velkých e, změn v evropské politice byl náležitě e, monitorován, aby se vidělo, jaké dopady to má na rovnost mezi pohlavími. To prostě není proces, který pomaličku, postupně stále spěje k lepší a lepší situaci. Ono totiž je možné, že ten proces se obrátí. Takže tady to já souhlasím s tím, co řekla paní Zuber. Potřebujeme nebo musíme uznat, že e, v evropské politice prožíváme velké změny a optimismus ve věci rovnosti pohlaví, možná není zcela na místě, protože hospodářská krize mění celou řadu věcí. Je to vidět v tom obecném dokumentu finančního rámce, kde se to týká infrastruktur, stavebnictví a dále. Ty se tam hodně uvádějí, ale otázka genderové rovnosti se už tolik neuvádí. Čili Eh, když vidíme, jaká byla reakce na krize v roce 2008, tak konstatujeme, že potřebujeme určitě eh, nějakou kompenzaci mm, v dopadech na sociální politiku. Eh, podobná reakce je třeba i na úrovni EU, kdy je třeba podporovat ten obecný přístup, aby se ženám umožnilo naplňovat základní práva. Děkuji za příspěvek paní Rubery. A nyní eh, překročíme k další eh, řečnici, což je paní Simonazy. Bude hovořit o vnějších vztazích. Také máte maximálně 15 minut na svou prezentaci. Dávám vám slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh... Děkuji vám. Na rozdíl od předchozích vystoupení, vnější vztahy se zdají být oblasti, kde vidíme gender. A to je také otázka důležitosti vnějších vztahů v rámci EU. A to jak v oblasti obchodu, ekonomické integrace, tak i či zejména e, oblast spolupráce a rozvojová oblast. Tento bod je velice důležitý. V rozvojové spolupráci v EU. strategické mm, politické dokumenty eh, v oblasti vnější akce EU uznávají důležitost eh, principu genderové rovnosti. Ale tady už eh, Rovno, tady už rozlišnost nebo odlišnost končí, protože v těch dalších oblastech už se to podobá předchozím vystoupením protože ty dokumenty, které zmiňují důležitost genderové equality, ovšem neuvádí konkrétní cíle či akce v její prospěch. Klíčové akce jsou stanoveny na úrovni zvláštních politik, speciálních politik pro gender, jako například strategie pro rovnost mezi ženami a muži 2010 až 2015 a také akční plán pro ženy v rozvojové oblasti. Ale Nejsou tam žádné údaje, jak je třeba naplnit tento plán a jak je třeba ty jednotlivé cíle propojit. Legislativní balíček pro globální Evropu, eh, tak se říká celé externí činnosti ukazuje, že v prosinci 2011 komise prezentovala legislativní balíček jakožto součást návrhu pro eh, následující víceletý finanční rámec, který se skládá ze společného eh, sdělení nazvaného eh, Global Europe a také společné regulace pro vnější nástroje a legislativní návrhy pro devět zeměpisných a tematických nástrojů. To je pak je tady ještě řada dalších nástrojů, jako třeba humanitární pomoc, civilní ochrana, která není zahrnuta v tomto balíčku a bude eh, financována v rámci eh, rubriky Global Europe v období 14 až 20. A nyní dovolte, abych velice stručně hovořila o hlavních finančních nástrojích globální Evropy. Eh, navrhované alokace v milionech eur v hlavních nástrojích eh, u rubriky 4 Global Europe jsou uvedeny takto. Vynechal jsem některé drobné položky, drobné nástroje. Toto jsou ty nejdůležitější. Celý balíček představuje 70 milionů eur, což je 6,8 celkového rozpočtu čili je to relativně malý balíček, nicméně velice důležitý pro vnější činnost EU. To jsou ty hlavní body. Nástroj rozvojové spolupráce, což je největší objem, a pak je tady nástroj pro předvstupní období, nástroj pro evropské sousedství projdu je postupně podrobněji. A jednu věc bych chtěla zdůraznit, že tady ještě další eh, finanční nástroj, který je velice důležitý, a to je Evropský rozvojový fond. Ten není zahrnut do tohoto rozpočtu. A je to důležité, protože to představuje asi 34 milionů eur. Jak jsme tedy postupovali? Z celé kontextové analýzy jsme se snažili eh, identifikovat ty hlavní cíle v oblasti vnější agendy EU. Snažili jsme se analyzovat, které cíle budou předmětem hlavních finančních nástrojů. Tady máme údaje. Bez sporu je tady z genderových cílů snaha zlepšit přístup žen ke vzdělání. To je eh, také v agendě eh, cílů, rozvojových cílů milénia dále zlepšit um, hospodářské postavení žen, zlepšit uh, zdraví žen, dále uh, postavení v uh, občanskoprávních politických oblastech, um, dále otázka genderově orientovaného násilí, ta otázka legislativy ve prospěch rovnosti a mm, transpozice principu EU. To jsou hlavní, hlavní nástroje které se týkají především prvních čtyř nástrojů. Podívejme se podrobněji. E, já se k té tabulce ještě vrátím na některé. Alespoň pět programů identifikují gender jako jednu z oblastí, kde je třeba financovat podpůrné činnosti. A to zejména v oblasti podporování lidských práv a základních svobod. Dále eh, považují genderovou rovnost za základní princip nebo jeden ze základních principů takového působení a tím pádem uznávají horizontální povahu podpory genderové rovnosti. Nástroj rozvojové spolupráce, jak už jsem vám předtím říkala, to je ten nejdůležitější eh, nebo největší z hlediska finančních prostředků se eh, zaobírá dvěma důležitými aspekty. Je tady zeměpisný program, geografický program a dále regionální eh, spolupráce s rozvojovými zeměmi. A pak jsou tady dva tematické programy, které eh, jsou prospěšné pro všechny rozvojové země a ty dva tematické programy se zabývají globálními výzvami a problémy na jedné straně a Eh, organizací občanské společnosti a místními samozprávami na druhé straně. Když vezmeme eh, ty globální výzvy, což je hlavní tematická oblast, máme tady pět eh, mikrooblastí životní prostředí, klimatické změny, energetiku, rozvoj lidských zdrojů, bezpečnost a migraci. Otázky genderu jsou prakticky pouze v rámci eh, oblasti lidský rozvoj. Jak už bylo uvedeno dříve, kolegyní Rubery, je tedy velice zvláštní, že otázky jako migrace nemají zmínku o genderu. Uveďme další příklad v oblasti politiky sousedství. V tomto nástroji by se měla podporovat demokracie, lidská práva, včetně principů rovnosti, právní stát, dobrá zpráva věcí veřejných a ven, rozvoj venkova. Je uvedeno, že eh, tady je výrazný přístup z hlediska genderu, neboť je eh, nutno působit proti diskriminaci, usilovat o rovnost, což je příčný um, aspekt v celém tomto nařízení. Avšak kromě obecné podpory principu rovnosti, tento nástroj nepočítá s žádnými specifickými cíly či oblastmi, které by usilovaly o genderovou rovnost. Mohu eh, uvést tyto aspekty i pro další eh, položky, jako je rozšiřování a podobně, ale nebudu to dělat, protože nemáme na to dost času. Najdete to eh, v textu mé přednášky. Chtěla bych zúraznit jednu věc, a sice gender se tady objevuje, ale nejsou stanoveny žádné specifické cíle či akce. Nedaří se mi vrátit zpět předchozí obrázek. Nechce to jít zpět. A tady. Ano, děkuji. Takže když se podíváme na tyto body, tak eh, vidíme, že gender je zmíněn, někdy dokonce je i specifická akce, například eh, v případě geografických nástrojů. Vidíme, že je to uvedeno například eh, společně s dobrými pracovními podmínkami a sociálním začleněním v Latinské Americe, na Středním východě. Tady je otázka genderu, Ehm, rovnosti. To jsou cíle, které by měly být sledovány, ale není tam eh, nějak specificky uvedeno financování. Totež se týká například Jižní Afriky, sexuální a eh, genderové násilí, Eh, včetně otázek, jako je AIDS a podobně. To všechno jsou oblasti, eh, na které, kterým se má věnovat tento nástroj, ale zase tady není žádné specifické upřesnění. Tak já myslím, že jsem toto objasnila. Jeden nástroj, který vůbec neuvádí gender, je e, nástroj partnerství. A myslím, že to je e, důležité, abychom pochopili, jak je tady vlastně gender nezohledněn. Partnerský e, nástroj je nový nástroj, se kterým se počítá na poskytnutí podpory ad hoc pro spolupráci se všemi třetími zeměmi které už nemají nárok na rozvojovou spolupráci. Například Argentína. Čili eh, ty země, které patřily do skupiny rozvojových zemí, ale kde se situace zlepšila, že už tedy tyto země nemají nárok na rozvojovou pomoc. Co to je ten partnerský nástroj, z čeho se eh, skládá? Je to především soubor hospodářských eh, vztahů, eh, obchodních vztahů a ukazuje se, že tady se je názor, že není žádný, žádný žádná potřeba genderového zohlednění. Obchod, ekonomické partnerství, tyto neobsahují. To je taková představa, že tam prostě není potřeba eh, nějakých eh, finančních prostředků z hlediska genderu. No, toto už jsem prakticky vyjádřila, takže můžu pokročit dál. Eh, musíme tady vyjádřit jedno varování. V této fázi víceletého finančního rámce a jeho programacího cyklu není možné odhadnout finanční prostředky, které budou přiděleny k různým nástrojům pro genderovou rovnost. A už vůbec není možné ukázat, um, jak budou specifikovány konkrétní genderové cíle. Protože tam nejsou ještě přiděleny finanční prostředky, tak eh, musíme ještě říci, že také kromě toho je tady nedostatečné systematické monitorování a posuzování údajů, které se týkají genderové um, rovnosti a cílů v této oblasti. Eh, to je velice přitom důležité, abychom sledovali, jaký dopad a jakou účinnost má financování těchto oblastí a zohlednit to v následném finančním rámci. Závěry z posouzení minulých programů a mm, posouzení v polovině období ukazují, že je třeba zvýšit finanční alokace jak genderovému mainstreamingu, tak i specifickým akcím z hlediska genderu ve vnějších akcích. My se nemůžeme odvolat na eh, dřívější posouzení, protože ta se opírala o velice málo dat. Jak už bylo zmíněno profesorkou Betio, je tady určitý pokus posoudit relevantnost genderových aspektů v těchto programech. OECD navrhlo ukazatel a údaje, které byly soustředěny díky eh, celému eh, systému, ukazují, jaká je situace eh, celkově z tohoto financování. Z toho vyplývá, že za prvé musíme být velice opatrní při interpretování těchto údajů. Za prvé, všechny země nejsou předmětem tohoto screeningu ani e, toho nejsou předmětem všechny finance. Evropská unie udělala celkem dobrou práci při Eh, zkoumání těchto aspektů. 88 evropských finančních prostředků jsou předmětem screeningu z hlediska dopadu na gender. A z hlediska celého OECD je to 63,8 Takže EU tady vyvíjí velké násilí, aby skutečně mělo přehled o Eh, těchto financích v oblasti spolupráce z hlediska dopadu na gender. A můžeme také sledovat, jaká procenta těchto financí jsou zaměřena na gender. Vidíme, že v EU je to 14 v průměru. z celých těch financí, které byly předmětem screeningu. 19,8 z celých těchto financí v rámci EU oproti 33 eh, v eh, OECD. A když se podíváme na jednotlivé oblasti, tak konstatujeme, že v oblasti školství a zdravotnictví je to nejvíce. To jsou ty nejdůležitější oblasti. A zemědělství a rozvoj venkova jsou na tom velice špatně z hlediska relevantnosti genderového zaměření. Čili pravděpodobně bychom měli věnovat větší pozornost na větší pozornost kritériím posouzení i screeningu. A teď už jen stručně závěry. Nástroje vnější eh, činnosti z hlediska rozpočtu mohou mít pozitivní, ale většinou nepřímý dopad na cíl genderové rovnosti a zlepšení postavení žen, tak jak se to projevuje eh, v evropských politikách vnějších vztahů. Protože cíle jsou velice blízké rozvojovým cílům milénia, tak eh, určitě budou mít nějaký dopad, i když je to většinou nepřímý dopad. A eh, to jsou jasné strategie ehm, obležení, eh, zaměření na gender se specifickými cíly či alokacemi se v tomto návrhu MFF neobjevují. Genderová rovnost je považována za jednoznačnou hodnotu EU a měla by se projevovat v různých fázích eh, programovacího cyklu vnější eh, činnosti a také v boji proti eh, chudobě, což je velice důležité z hlediska rozvojové spolupráce. Riziko tedy je takové, že uplatnění genderové rovnosti a relevantní alokace finančních prostředků budou velice záviset na tom, z jaké perspektivy je eh, genderová, genderová rovnost začleněna do těchto plánů i na národní úrovni. Jak už bylo řečeno, důležité je mít náležité posouzení posouzení v každé fázi politického procesu. A poslední bod, protože mi vypršel čas. A bylo to již zmíněno dříve. Um, ehm, v hlediska musí být jasně viditelná v evropských strategiích. Ve vnějších vztazích může být opačné eh, riziko, že gender bude všude ale specifické akce a specifické alokace budou chybět. To je asi to největší riziko, které existuje ve vnějších vztazích. Děkuji. Thank you very much for your presentation. Já vám děkuji za vaši prezentaci a teď otevírám diskusi. Takže kdo má otázky nebo připomínky, prosím, hlaste se o slovo. Eh, yes, no members, so please, you have the floor. Merci. Děkuji. Eh, já jsem eh, politický poradce skupiny Zelených a mám na starosti právě víceletý finanční rámec. Chtěl bych poděkovat za vaši prezentaci a mám jednu otázku. Vy jste hovořila o dělení finančních nástrojů v rámci vnější politiky a také o tom, že existuje Evropský fond pro rozvojovou pomoc. A já bych se na to chtěl zeptat, máme nějakou studii, která by obsahovala čísla, které by říkaly, že jestli ten dopad je lepší nebo horší na rovnost mezi muži a ženami. Protože finanční nástroje v rámci vnější politiky jsou pod demokratickou kontrolou parlamentu, parlament se k tomu může vyjadřovat, zatímco mimo to patří ten Evropský fond pro rozvoj pomoc. A mě by tady zajímalo, jestli lze porovnat ty výsledky mezi těmito dvěma oblastmi. Já o tom mám určitou teorii, ale nemám k tomu eh, doklady. Byl by to jeden z dalších důvodů, abychom eh, žádali o to, aby se pod tuto parlamentní demokratickou kontrolu dostal i Fond pro rozvojovou pomoc, protože to má větší prospěch, eh, protože z toho vyplývá větší prospěch pro ženy. Yes. Uh, we did a, a, a study of the European Development Fund. My jsme dělali studii na eh, Fond pro rozvojovou pomoc a přesto to nebyla nějaká důkladná studie, tak lze říci, že tady existují stejné problémy se zacílením a s vyhodnocením výsledků těchto projektů. Takže to, co jsem říkala obecně o tom, že je potřeba monitorovat a hodnotit každé fázi včetně té závěrečné, využívání těchto prostředků se bude týkat i Evropského fondu pro rozvoj pomoc a jeho programování. Tak. Thank you very much. Děkuji za odpověď. Žádné další připomínky a otázky? V tom případě eh, přejdu k zakončení našeho semináře, a sice švédsky. Já bych chtěl poděkovat všem pozvaným odborníkům, kteří tady eh, vystoupili. Děkuji vám za vaše příspěvky, které nám pomohly se zorientovat a které podnítili naši diskuzi. Nemůžeme zapomínat na to, že i v rámci finančních perspektiv musíme dbát na problematiku rovnosti mužů a žen. To, co bylo řečeno, bude sloužit jako základ pro naši budoucí práci a já bych vám chtěl za to poděkovat. Paní Betty hovořila o Eh, rozdílech v odměňování mužů a žen. Co... Francouzská a já vám moc krát děkuji za mm, to srovnání statistické. Myslím si, že je potřeba to mít na paměti. Nemůžeme jenom hovořit o tom cíli 75% účasti na pracovním trhu pro ženy, ale musíme mít také konkrétní projekty, které k tomuto cíli povedou. Paní Melders. hovořila o negativních eh, dopadech na rovnost, které se projevují už eh, ve školství, takže i tady potřebujeme mít na paměti tuto dimenzi. paní eh, Liberaky. Také hovořila o tom, jak se projevuje rovnost mužů a žen v oblasti zdravotnictví a životního prostředí. Například měla velmi zajímavý graf, který ukazoval, že ženy mnohem eh, více trpí chronickými onemocněními nebo trpí eh, depresí Eh, a znamená to, že přestože ženy se dožily vyššího věku, tak eh, to neznamená nutně větší spokojenost eh, než u mužů. Paní Rubery hovořila o obecnějších otázkách, o právních základech ve smlouvách. A o tom, že je potřeba matovat na horizontálnost. A to, že tento aspekt se projevuje v celé řadě politik, to je hlavní přístup, který by měl, od kterého by se měl odvíjet náš přístup k těm konkrétním akcím. To všechno by mělo ovlivňovat naši budoucí eh, politiku. Hlavně bychom měli mít eh, dobré statistické údaje, ze kterých můžeme vycházet. A paní Simonaci hovořila o řadě zajímavých věcí, ale mě tam eh, zejména zaujala skutečnost, že eh, například v politice, společné vědecké politiky se neprojevuje eh, genderová dimenze, zatímco jinde ve světě ženy mají větší zastoupení v zemědělství. Vlastně tak v dopravě, což je velmi důležitá oblast, která zajišťuje mobilitu pro všechny. A když se na to podíváme zase z toho genderového pohledu, tak to má velmi, tak to vede velmi zajímavým zjištěním. Takže jste určitě obohatili naše úvahy o těchto otázkách. Také jste nám představili velmi zajímavé výsledky vašich výzkumů. A to všechno eh, nebude mít vliv jenom na naši práci tady na výboru pro ženy, ale rozhodně to ovlivní i naši práci v dalších eh, výborech. A ještě jednou vám děkuji a přeji vám eh, příjemný zbytek dne.